Mes chers collègues, bonjour. kolegové, dobrý den. Vous êtes aussi... Zde, zde na výboru pro dopravu a já vám všem, všem kolegyním i kolegům přeji eh, eh, co možná nejlepší a vítám vás zde v parlamentu. Vítám zde jak poslance národních parlamentů, tak poslance Evropského parlamentu. Dnes máme 33 poslanců národních parlamentů, devět z nich jsou předsedové výboru a Další jsou zde místo předsedové výborů, pochází ze 16 států Evropské unie a také z Norska a Svédska. Ale je zde také Srbsko, které je zastoupeno dnes s námi v sále. My budeme hovořit o tématu, který se nás týká všech, a to je další rozvíjení evropských dopravních sítí a samozřejmě budoucnost našeho systému mobility. Tlumočníci vám oznamují, že již třetí týden probíhá pracovně právní spor kvůli našim novým pracovním podmínkám, který, o kterých bylo jednostranně rozhodnuto. Na řadě ústupků z naší strany Vedení neučinilo žádný pokus na kontaktovat a konflikt vyřešit. Tlumočníci v několika kabinách dostali příklad pracovat vzory stávce. Abychom projevili solidaritu situaci, kterou považujeme za porušení práva tlumočníků na stávku a za diskriminaci některých jazyků a poslanců, rozhodli jsme se v ostatních kabinách nepřerušovat práci, jak bylo původně v plánu. Zároveň vám s politováním oznamujeme, že tlumočení dnes bude ukončeno přesně podle plánovaného harmonogramu v 18.30. Předsedkyně, doprava samozřejmě je důležitá proto, abychom se mohli přepravovat. Dnes připravujeme půdu pro budoucnost naší mobility. Je to mobilita, která musí být udržitelná a já jsem přesvědčena, že se nám podaří mít nové služby, zejména tak, že se zaměříme na inovace a na solidarity. A Evro, politika Evropské dopravní sítí, ten T, která byla přijata v roce 2013, chce dosáhnout těchto cílů a chce investovat do koordinovaného úsilí na všech úrovních, jak na evropské národní, tak na úrovni regionální. Dnes tady máme výzva, která je velká. Tu, této výzvy chce, chceme chopit usilovně a my musíme zajistit, aby investice šly správným směrem, abychom prostřednictvím veřejných rozpočtů podpořili realizaci TEN-T. Je třeba, aby byly učiněny investice, ke kterým jsme se zavázali v rámci TNT, což ovšem z velké části závisí na členských státech, ale také na programech eh, evropských, jako je například program pro propojení Evropy. Jak jistě víte, evropský rozpočet po roce 2022 je právě předmětem vyjednávání. A zde v tomto rozpočtu bude nadefinováno, kolik prostředků bude k dispozici pro to, abychom mohli v budoucnu investovat do dopravních sítí a do infrastruktury. Dnes budeme mít možnost si vyměňovat na názory během našich debat. A na závěr nás naštíví pan Ettinger, což je komisař, který má ve své působnosti dopravu a lidské zdroje. A tedy respektive rozpočet a lidské zdroje a pan komisař nám oznámí, jaké eh, opatření hodlá komise zavádět v oblasti dopravy. Dříve než začneme s naší první částí, ráda bych zde u nás na výboru přivítala delegaci z Moldavska, což je region eh, v Rumunsku, tedy Moldavie. Prosím, já vás tady velice vítám na našem výboru. A i hned eh, zahájíme naší první velkou část, která se týká dopravních sítí, aktuálního stavu a perspektiv do budoucnosti. V tomto rámci já zde vítám naše řečníky, jako prvního pana Žána Louis Colsona z Evropské komise, který odpovídá za jednotku oddělení pro investice eh, v rámci generálního ředitelství MOVE, to je tedy oblast dopravy. Já vám vítám u nás na výboru, pak je zde vítám pana Matěje Groše, což je koordinátor na sítě TEN-T který se zabývá koridorem východ a obraz Středomoří, to je Dále zde vítám pana Daniela Ibaneza, což je ekonom a zaměří se země na otázku udržitelnosti. Já děkuji, že jste přijal naše pozvání. A dále zde vítám pana Marka Van Dýka, který je vedoucím zahraničních záležitostí Rotterdamského přístavu. Všechny vás zde srdečně vítám. A ještě připomínám, že pokud poslanci národních parlamentů budou se chtít účastnit debaty, prosím, vyplňte si takové ty lístečky na zápis, mají různé barvy, podle toho zase chcete účastnit z naší první či druhé části a další typy lístečků budou pak i pro debatu s naším komisařem. Evropští poslanci tam, jak je to zvykem, stačí a e, hovořím i vám, pane Van, k vám, pane Van de Kampe, pro vás stačí pouze, když zdvihnete ruku, nebudete muset vyplňovat ten přihlašovací lístek do debaty. Děkuji. či respektive prosím vás, abyste hovořili přímo, stručně, právě proto, abychom měli živou debatu a aby mohl každý do debaty přispět. Co se týče po, vás poslanců, milí kolegové z národních eh, parlamentů, budete mít pouze dvě minuty. Já opravdu na to budu dbát, jakmile vyčerpáte dobu dvou minut, já vám bohužel vypnu mikrofon. Ovšem varuji vás, tak to víte to dopředu. A proč to děláme? Proto, aby mohlo vystoupit co možná nej, nejvíce řečníků, abychom měli skutečnou debatu. A ještě nyní se obracím na tlumočníky a říkám jim, že se pokusíme eh, to stihnout vše podle plánovaného harmonogramu, abychom skončili včas. A ještě připomínám poslancům z národních parlamentů, aby nehovořili příliš rychle, neboť tlumočníci budou tlumočit to, co říkáte. A Ještě jednou vás vítám za naším pultem řečnickým, za předsednickým stolem. Nejdříve si vyslechneme vaše prezentace a pak budou hovořit nejdříve národní poslanci národních parlamentů a pak evropští poslanci. A samozřejmě zvu všechny poslance, aby přispěli do naší debaty, ale připomínám, přihlašte se co možná nejrychleji. A já opakuji ještě, pokud se chcete zúčastnit debaty, musíte si vyplnit ten přihlašovací lístek do debaty a pak ho odevzdejte zde služebníkům v sále. Jsou vám jasná pravidla, podle kterých bude fungovat naše dnešní debata? Ano, pochopili všichni? Dobrá, tak můžeme zahájit naše odpoledne a začínáme naším prvním řečníkem, což je pan Colson. Prosím, Pane Kolsone, máte slovo a máte sedm minut, prosím. Děkuji, paní Deli. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, dovolte, abych vám na začátek především poděkoval mnohokrát za pozvání a také za to, že jste tady dnes schromáždili poslance Evropského parlamentu a poslance národních parlamentů. Politika TNT skutečně staví na velmi úzkém vzájemném vztahu mezi vnitrostátními akcemi a akcemi na úrovni EU v oblasti e, politiky dopravní infrastruktury. A to znamená, že ta dnešní diskuse může být velmi užitečná. Politika TNT existuje již 25 let. A myslím si, že přinesla zásadní změny. Za prvé, stavy těch nejdůležitějších železničních tahů, eh, tahů koridorů a eh, vnitřní vnitrostátní říční cesty, které na vnitřní trh přinášejí velké objemy zboží, se podstatně zlepšil. Za druhé, spojení na vnitrostátních hranicích bylo vylepšené a to otevřelo netušené možnosti pro regionální spolupráci. Dovolte, abych tady například zmínil trasu Vídeň, Bratislava, Budapešť nebo Kodaň, Malmö. Za třetí, vyvážený rozvoj infrastruktury byl zajištěný ve všech částech Unie a také v, e, to, do toho byly zapojené sousední státy. Za čtvrté, 10 tisíc kilometrů vysokorychlostní železnice bylo vystavěno, což je velký úspěch EU, ačkoliv už teď je běžné, že je to teď běžná věc pro občany i eh, osoby, které cestují eh, služebně. V tuto chvíli byly také zprovodněny systémy řízení dopravy, jak pro železniční dopravu, tak pro vnitrostátní vodní dopravu, říční dopravu. Za, šestí, za šesté, propojení mezi jednotlivými typy dopravy, jak pro přepravu cestujících, tak zboží, a potom jejich návazné spojení ve městech už se začalo řešit na, jak na úrovni vnitrostátní, tak na úrovni EU. A tento rozvoj závisí na tom, zda bude existovat také silný a jasný závazek v tomto smyslu na vnitrostátní úrovni. Dopravní infrastruktura je důležitou investicí pro členské státy a příprava projektů a jejich potom realizace podléhá vnitrostátním pravidlům a postupům. Nicméně politika Evropské unie, ten T, tím, že združuje a přidává k tomu další perspektivu EU, kromě té vnitrostátní perspektivy, ta přináší výhody Evropské unii jako celku. A tyto výhody jsou větší, než jenom kdyby se pouze sečetly jednotlivé izolat, izolované akce na vnitrostátní úrovni. Stávající politika TNT byla zahájena v roce 2013 a byla eh, založena na rozlišování mezi tedy základní sítí a tou doplňkovou sítí. Především, abychom se tedy zaměřili na sítě, které jsou nejvýše důležité z strategického hlediska, abychom dosáhli cílů v oblasti efektivity, soudržnosti, udržitelnosti a tedy největších přínosů pro uživatele. A také musíme říci, že cílem bylo zjednodušit rámec pro investice v době, kdy tady rozpočty začaly být velmi napjaté. Po šesti letech implementace této nové politiky pro TNT si myslím, že jsou před námi následující výzvy. Financování. Nový návrh pro nástroj pro propojení Evropy společně Eh, rozpo- s rozpočtem, který Evropská unie mu přidělila, Evropská komise mu eh, přidělila v dalším víceletém finančním rámci, se snaží na tuto výzvu reagovat na úrovni EU. Já tady nebudu zacházet do detailů, protože toto je předmětem našeho druhého dnešního panelu. Spolupráce přeshraniční a zapojení celé řady různých aktérů, a to především také na krajské a místní úrovni toto je hlavním úkolem evropských koordinátorů. A mezi ně patří pan Simpson a pan Groš. Ti budou hovořit právě o některých aspektech své práce. Třetí výzvou je posílení jak velkých, tak malých projektů. Evropští koordinátoři již prokázali, že tento kombinovaný přístup už ho tady prezentovali na posledním eh, slyšení ve výboru TRAN v únoru tohoto roku. A po, poslední věc, to je soulad politiky TNT s ostatními oblastmi politiky, jako například interoperabilita, bezpečnost, udržitelnost nebo vnější zabezpečení. Například eh, poplatky za infrastrukturu a eh, doplňování paliv alternativních, to je také součástí konceptu infrastruktury TNT. A Eh, bude to mít přidanou hodnotu pouze v případě, že bude existovat zajištěná návaznost i v rámci vnitrostátních hranic a přeshraničně. Bezpečnost silního provozu, to je také velký cíl v rámci dalšího, další fáze CEF. A ta je tady také lépe zohledněna. I, a to i pokud jde o přeshraniční infrastrukturu. A opět, tady hrají velmi důležitou úrohu evropští koordinátoři, kteří stimulují iniciativy v této oblasti. Vážené poslankyně a vážení poslanci, myslím si, že politika TNT, která v sobě kombinuje akce jak na úrovni EU, tak na vnitrostátní úrovni, a to koordinovaným způsobem, je jasný příklad politiky která přinesla již velké úspěchy. Jsou to úspěchy, které jsou hmatatelné a proto viditelné, a to i pro naše občany. Jsem si tedy jist, že udělá to vše, co je ve vašich silách, abyste podpořili nejnovější návrh komise k eh, nástroji pro propojení Evropy a také rozpočtu, který je navrhován pro další víceletý finanční rámec. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát panu Kolsonovi. A i hned budeme pokračovat vámi, pane Groši. Máte slovo na sedm minut. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady budu, mám sedm minut, abych vysvětlil roli koordinátorů těch devíti koridorů, které máme v rámci transevropských eh, dopravních sítí. A pak je tady další koordinátor, kolega Valim Sims, eh, to jsou další koordinátoři, kteří koordinují ty horizontální záležitosti a ERTS, eh, což je velice už zásadní. Jsme tady proto, abychom realizovali v 2030, zajistili investice do dopravy, které znamenají také investice do růstu, do zaměstnanosti, ale také do toho, co se velice týká, do něčeho, co se velice týká klimatu, tedy eh, doprava velice odměvňuje tuto situaci. Já jsem tedy koordinátorem pro eh, pro koridor Orient, východní středomaří, to vychází s Německem, do Řecka, Kypr a musím říct, že během posledního období jsme obdavili eh, investovali 80% prostředků ráji a tyto investice, doufáme, přinesou své plody v kontextu eh, čísla Roll to ray, což je relativně velká částka. Všechny tyto peníze byly dány k dispozici eh, nástrojem pro Evropu a momentálně Eh, chceme asi z 95% využít veškeré tyto prostředky, takže já doufám, že se to podaří. Zatím to ještě tedy vše užino není, ale vše je dobře připravená ve společnosti se všemi členskými státy. My eh, jsme připravili více než stovky, vlastně stovky projektů, které se momentálně realizují. Já to tedy doprovázím celou práci jakožto koordinátor. Propojit Evropu, to znamená propojit lidi, ale znamená to také, že se budeme připravovat na budoucnost Evropy, také na to, aby Evropa byla propojena směrem eh, se svým vnějškem, se zahraničím, které jsou důležité, zejména námořní přístavy a také letiště. A samozřejmě země, které možná budou členy EU v budoucnosti, i zde musíme mít jistou koherenci v rámci sítí, které se připravují. Eh, naše zpráva je správná růz různých úrovních. Je zjevné, že naším hlavním um, aktérem, se kterým pracujeme, jsou členské státy, ale také spolupracujeme s regionální a komunální úrovní. A i zde eh, tady vidíme, že velice často ta akceptance toho projektu závisí na informacích, které společně dáváme, tedy my společně se zeměmi a regiony, neboť toto jsou projekty, které mají spíše střednědobý dopad. Dále je důležité eh, to role toho koordinátora a je důležité, aby nebyla vnímána jakožto role diktátora, ale spíše jako role takového zprostředkovatele, někoho, kdo usnadňuje tu komunikaci v rámci toho tématu. My vytváříme tedy tu spolupráci kolem jednoho projektu, přinášíme také naši expertizu, konkrétní zkušenosti z projekty, které řídíme jsme schopni tedy podávat rady, například komisi a ostatním úrovním. A na každý koridor organizujeme několikrát do roka takové fórum, které vlastně sjednotí veškeré ty aktéry, kteří jsou do projektu zapojeni a takto společně připravujeme to, co nazýváme ten road plan, ten hlavní plán. A dám tady takový příklad třetí workplane pro ten koridor. Tady máme ty priority již stanovené na to příští období. A když tedy budeme zítra hovořit o finančních projektech v rámci nástroje pro první Evropu a o těch penězích, které se budou dávat k dispozici, nebudeme hovořit pouze o penězích, ale budeme také hovořit o zcela jasných projektech, které potom eh, dochází, eh, vlastně najdete v tom workplay. Každý ten plán, každý ten plán musí být podepsat každým ministrem dopravy každé té jednotlivé členské země. Není to žádný diktát, který by přišel z hora. A také to není nějaký směs projektů, mix projektů, ne. Je to konkrétní spolupráce se všemi zeměmi. Poslední poznámka. Pro nás ta interoperabilita eh, evropských sítí je velice zásadní kritérium, víme, a zejména, zejména to RAI, Tady máme velké problémy, to je pravda, ale proto tomu přikládáme zásadní důslednost, důležitost, abychom měli technické standardy na evropské úrovni ve dobém hledisku, protože to posílí efektivitu mobility a dopravy v Evropě a rovněž to nám mm, jaksi podaří obhájit Evropu v rámci výzkumu a technologického rozvoje vlastně na globální úrovni. Je to tedy zásadní ve dvou směrech, ty spojené technické standardy. Na, nad ta kritéria technická, kterým přikládáme vůbec důležitý eh, význam RTMS, to je systém signalizace pro železnici, to je velice důležité. Pro nás nejsou důležité pouze investice, ale také efektivita dopravy, která také závisí na jistých operačních kritériích, které se souvisí s určitými do, způsoby dopravy. Příklad k, koridoru, který já koordinuji, je to, že když se Eh, nastoupíte do, do vlaku a chcete jet do Řecka, tak musíte někdy eh, vlastně celkově, než projedete ten, ten koridor, 20 hodin čekat na hranicích. No to je um, naprosto nepřijatelné, proto my jakožto koordinátory jsme vypřebovali pracovní skupiny, kde se věnujeme každému tomu přechodu hranic na železnici a nadzorujeme ty problémy a navrhujeme zcela konkrétní řešení. o tedy jde. Jde nám o to, abychom vlastně tu dobu čekání na hranici zkrátili na polovinu, na 10 hodin. Doprava také může vlastně propojovat režii, které jsou velice rozdílné z ekonomického, sociálního, politického hlediska a doprava tady může být jakýsi důkazem vůle spolupracovat na evropské úrovni. My to vidíme velice často na našem koridoru a také to vidíme velmi často, když vysvětlujeme vlastně ty přínosy naší společné práce. E, takže je důležité, aby Evropa měla tento přezřenější aspekt. Dobře víme, že musíme vysvětlovat lidem, že ta přidaná hodnota koridoru není to, že investujeme vlastně pouze v Rumunsku a v Řecku, že to může mít e, takováto konkrétní investice například v Řecku, konkrétní přínos pro nějaký oblast Německu či v jiné zemi, kterou koridor prochází. Koridory jsou tedy důležité a přináší výsledky jednak z finančního hlediska, ale také s ohledem na kontakt mezi členskými zeměmi. Děkuji mnohokrát panu Groši. A nyní bude mít slovo náš další řečník. To je pan Libanes. A já vás, máte slovo, pane Ibanesi. Děkuji, děkuji, já nevím. E, zda to již funguje, zda se je možné již ukázat ty slajdy, které jsem si připravil. No, ça, ça ne démarre pas. voilà. Merci. Bien que ce projet... Děkuji mnohokrát. Toto je jeden asi nejdražších projektů v Evropě, ale není příliš známý ani poslancům, ani občanům. Spíše známý jako mě takový ideologický projekt. 27 miliard eur bude ten projekt stát, aby byl funkční. Musíme tedy vědět, eh, kdo, kdo za to platí, za Francii, Itálii, či Evropa, jak zorganizovat ty definitní práce. Zatím eh, to není Používáno, i když ty miliardové investice už byly. Tento projekt, eh, bohužel, ono to nějakým způsobem se nenastartovalo, já se omlouvám. Omlouvám se, ale už tady máme další slide. Tento projekt eh, eh, vlastně byl opravněn tím, že tam mělo došít navýšení počtu přepravovaných eh, cestujících a pasažérů, jak vidíte podle slajdu, eh, například v roce 2015, tady máme to číslo, které se uvádí na slajdu, asi 2 miliony to jsou tedy ty, eh, vlastně ty odhady, na základě kterých ten projekt vznikl. V roce 2006 nové odhady, které byly ještě více vzdáleny a realitě. Například v roce 2017 tam mělo být asi 22 milionů tun zboží na těch mm, tratích, které ještě existují. A v roce 2017 to bylo ještě navýšeno, ale zatím se tam eh, přepravilo pouze 22 milionů tun, tedy třetina toho, co se předvídalo. Ale silnice mezi Francií a Itálií ukazuje, že se zmenšuje přeprava zboží. A budeme hovořit nyní o Švýcarsku a o Rakousku. Tato grafika ukazuje, že podmínky jsou rozdílné. Po dlouhá léta Švýcarsko a Rakousko ukázalo, že jsou schopni přepravovat zboží a využívat intermodalitu mezi železnicí a dalšími zbytky modely, které již existovala. Francie vůbec nevyužívala ta neustále snižovala tu částku eh, jak z dlouhodobě, tak z střednědobě, tak dlouhodobě hlediska. Co se týče ve Švýcarsku, v Rakousku, tam se to nevyšuje, protože oni eh, eh, navýšují dovozy, ale Doprava mezi Francií a Itálií jde dolů, protože tam docházelo také ke snížení objemu výroby. Eh, když se podívám na rok 92, tady vidíme, že eh, Francie a Itálie by mohla mít silně dobré propojení, jakožto svíčaři a Rakousi. Rakušané již pomocí stávajících tratí a všem těch, kteří se zasizovali o ten projekt, o to ne, zohlednili tam jakýsi argument, že stávající tule, tunel již není dost, je využíván příliš, že tam není možné navýšit objem obra, ob, dopravy, že by bylo tedy třeba nějakým způsobem e, to řešit. V roce 2017 rovněž bylo řečeno, že ty e, odhady, které byly, nebyly udělány správným způsobem. Eh, omlouvám se. To je interoperabilita, co se týče Francie a Itálie. Tady je snaha eh, přenést zboží na železnici, ale to je využíváno podle DigiMove. Máme velice vysoké mítono v těch tunelech, eh, takže se navýšilo o 30 náklady na přepravu zboží po silnici mezi Francií a Itálií, železnici, která existuje. Tady víte, že v 18 80. Eh, letech tam byl relativně velký objem zboží a osob a mezi Francií a Itálií to bylo nejdříve jedna trať, pak eh, tam byly dvě tratě a bylo třeba změnit lokomotivy, což již nyní není nutné od roku 2003. Eh, vlak kontrolovali čelníci již ne, takže eh, zase je to o dvě hodiny rychlejší, takže tady vlaky jsou zcela v pořádku, tunely jsou také zcela v pořádku, ale Francie a Itálie navzdory všemu mají o šestkrát méně zboží a cestujících, kteří tam jsou přepravováni než dříve. Momentálně by bylo možné přenos milion kamionů ze silnice na želnici, pokud by se používaly správným způsobem všechny možnosti, které existují. Podívejme se na ta čísla, kolik maximálně tun by bylo možné tedy přeložit na ty vlaky. V těchto podmínkách kapacita stávající tratě by stačila. Eh, pokud Máme tady 100 vlaků denně, což eh, pokud si to vynásobíme počtem kamionů, které ho mohli stáhnout ze silnice, tak vám vycházejí čísla na slajdu. Stávající linie nejsou dostatečně využívány, je to asi 47%. Podívejme se tedy na to, jak eh, vypadá situace. Nikdo momentálně nepopírá, že je třeba respektovat smlouvy, které nas, podepsala Francie, Itálie, Evropa. Máme tady asi 50 různých článků v několika dohodovách. Je to článek o financování, o vzájemné pomoci mezi Francií a Itálií. Ovšem v těch dohodách není vůbec žádná doložka o sankcích a ty sankce se vůbec nerealizovají, takže vlastně stávající železniční sítě nejsou dostatečně saturovány. Třeba respektovat smlouvy, ale v jejich komplexnosti. Francie a Itálie se zavázaly, že dostaví tu společnou část, ale to není pouze ten přeshraniční tunel. Ta společná část, a tady to je asi 14 kilometrů navíc, k tomu se zavázala Francie, že vytvoří 14 kilometrů tunelu navíc než Itálie. A to není pouze ta přeshraniční část tunelu. Pokud tedy Francie nepostaví 30 km, tak samozřejmě Itálie může říct, že už to platit nebude. Dohoda také chce, aby se celková částka na financování tunelu dala k dispozici ještě dříve, než se zahají definitivní práce. To znamená, že ty náklady toho díl, dí, tohoto díla by měly být třetí stranou certifikovány, ovšem tak to k tomu také nedošlo. Jak vidíte, že dohody prostě nejsou vůbec respektovány. Dále je zde otázka, toho, jak se přistupuje k tomto záležitosti. Vy tady vidíte eh, tady ten můj slide, ale samozřejmě to se netýká pouze poslanců, ta, ta problematika. Ty definitivní práce byly údajně údajně prezentovány jako předběžné práce a studie, aby tam bylo 50% financování a ne 40% financování, protože nebylo dostatečný peněz, počet peněz k dispozici. Co se tedy děje? O co vlastně kde e, jsou tady naplánovány nové pomoci ze stávající postů, ale ty náklady naprosto neuvěřitelným způsobem narostly. 25 milionů eur měl být kilometr, ale dnes je to mnohem více. Kdo vlastně ponese odpovědnost za to, že státy byly vlastně donuceni k takovýmto obrovským investicím? A já se také ptám, eh, co vlastně udělala francouzská administrativa? Ta ještě v únoru 2018 řekla, že je to ekonomicky velice nevýhodné dokončit tuto stavbu. A já musím říci, že po zastavení tohoto projektu je důležité, je důležité, abychom respektovali ty smlouvy, ale není to vlastně řešení do budoucnosti. Co tedy můžeme udělat, než je řešení, abychom nedále dále další a další miliardy utráceli. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že třeba nalézt nějaké schůdné řešení. Já dávám k dispozici potřebné dokumenty, pokud vás to ještě více zajímá. A já děkuji za možnost toho vystoupit a omlouvám se za rychlost. Van Dijk, vous êtes chef des affaires Děkuji mnohokrát a nyní tady budeme mít dalšího řečníka z Rotterdamského přístavu, Mark Van Dijk. Máte sedm minut. Já rovněž budu závislý tady na této pomoci. Děkuji, děkuji předsedající. Jsem moc rád, že se mohu účastnit zasedání k tak závažnému tématu. Ono nejde pouze o rotterdamský přístav, ale o všechny přístavy tohoto koridoru. Tady je zhrnutí týkající se nás. Rotterdamský přístav patří mezi největší v Evropě. Neli není opravdu tím největším a k tomu by nikdy nedošlo, kdybychom neobsluhovali něco více než pouze nizozemský trh. Tedy já mohu říci, že veškerá naše zkušenost podporuje vaše úsilí. Za druhé, když se podíváte na ty statistiky, tak z toho jasně vyplývá, že jsme velkým zaměstnavatelem, že sehráváme obrovskou úlohu v tom, jak můžeme lidem poskytnout zaměstnání, ale i jak můžeme státu přispět v oblasti HDP. Tady vidíte 180 tisíc vlastních zaměstnanců. Tady ten snímek těch kontejnerů, to vždy každý ekonom zajásá, ale to je pouhý 30% našeho průtoku naším přístavem. My kromě toho se zabýváme i um, například eh, dopravou v oblasti chemikálií, paliv, jsme vlastně klastrem i pro energetiku a tak dále. 13,5 milionu TEU, eh, to je pouze v Rotterdamu. No ale já bych to zobecnil, když se podíváte na Antwerpy, New Haven nebo na Marseille nebo Valencii, tak i tam jde o prokombinování logistiky, průmyslových odvětví a těch hubových eh, technologií. Největší je Hamburg a tam ten region eh, Havaly a to se týká rovněž té otázky, že oni neobsluhují pouze vlastní zemi. Oni jsou schopni obsloužit celou severní Evropu a stejně tak u těch baltských přístavů, například Kodaň a proto přístavy v přeshraničním smyslu sehrávají obrovskou úlohu při propojování Evropy. Rotterdam je napojen na tři koridory. Eh, severo, Severní moře, eh, Středomoří, Severní moře, Pobaltí a eh, Rýn. A to je i pro nás důležité, že se věnujete politice TNT. Já mohu pouze říci ano, prosím, dělejte proto více, obohatí to i hospodářskou soutěž na evropském trhu a infrastruktura je zásadní. Samozřejmě, že i my bojujeme s mnohými výzvami, například ten modální split v Rotterdamu a jak se to pak uh, utváří ve směru k tomu zázemí. 40% to jsou tyráky, 42% to jsou čluny a e, říční navigace a 30% to je e, ten skutečný e, nákladový, e, nákladová doprava. je e, doprava po železnici a o to nám jde. Tady vidíte něco, co ještě neexistuje, co má vzniknout. Jedná se o jeden ze zásadních projektů, které spolufinancuje i komise a jedná se o součást TNT. A tady právě železniční doprava musí být dobře napojena například na ty hlubokomorské terminály palivové a i na ty německé koridory. I tam ale Německo bojuje s tou třetí trasou v tom Oberhausenu, ale je to otázka Mm, Emerich Oberhausen je otázka času. My v rámci obohacení se snažíme stimulovat eh, kivadlovou dopravu mezi Rotterdamem a zázemím na pevnině tak, aby samotný Rotterdam byl městem, který se snaží minimalizovat rizika z pohledu železničních propojení a zároveň vybízet operátory provo provozovatele, aby k těm šatlům přistupovali zodpovědně a aby je Mm, rozšiřovaly. Pak ještě souvislost s úzkými hrdly. Tam jde o digitalizaci a mm, ta, ta spojení, která budou fungovat. A právě mezi jinými o optimalizaci všeho, co nás spojuje s evropskou pevninou, ať už se jedná o zprostředkovatele, o ty subdodavatele, kteří náklad přebírají, případně dodávají. Ono toho nikdy není dost té optimalizace. Je to priorita i pro nejbližší roky. No a samozřejmě i stimulace alternativních paliv. Tam spolupracujeme s TNT a my um, budujeme jeden z největších terminálů LNG a a i v těch hlubokomořských tocích se bude s tímto počítat. Pak výzkum, který provedla naše eh, Evropská federace mořských přístavů Seaport. Myslím, že už všem europoslancům jsme to rozeslali, eh, představitelům národních parlamentů snad ne, ale klidně to můžeme udělat. Tam se jedná o infrastrukturní investice, co by výzvu pro přístavy. A tam klademe i tu otázku, s čím vy bojujete ve smyslu budoucnosti a vidíme, že je obrovský zájem o investice, poptávka po investicích i do tě, té základní infrastruktury. Ten téma stále ještě mnohé mezery, které je třeba vyplnit a zároveň hovoříme i o nových investicích do digitalizace, například v Hamburgu. Tam už investují do sítě 5G. V Rotterdamu my se snažíme investovat i o energetické infrastruktury, abychom například dokázali těžit tepelnou energii z páry a využívat to například i na ohřev města. To jsou výzvy, které nás ještě čekají a je třeba vše vzájemně propojit. Konektivita 2.0, to je něco, co by mělo z TNT souznit, tam ty základní podmínky u TNT by měly zůstat, ale zároveň už chceme tu novou generaci, tak aby to vše ještě souznělo jak s energetikou a i s jinými um, aspekty. Tady vidíte ten, to rozdělení, ten split a když jsem se zmínil o přeshraničním dopadu, tak tady to vidíte v číslech. Jedná se o to, že ten přístav je často konečnou pro um, dopravce i z mnohých jiných zemí. A vidíte, že největší část opravdu uh, cestuje po železnici, to je železnice dobré, my to podporujeme, ale často se na přístavy nenahlíží jako na e, uzel, který se snaží prosazovat železnici a doufám, že se tak stane do budoucna. Já vím, že už mám málo času, takže to tady shrnu narychlo. Ta nejdůležitější poselství e, pro CEF 2 Tady máme ty nejdůležitější návrhy a i finanční potřeby. Výzvy do budoucna spočívají v tom, jak integrovat přístavy, jak logisticky a pomocí digitalizace, pomoci přístavu a zázemí být lépe propojen. Tam je třeba k tomu věnovat finanční prostředky. Za druhé je možné stále více bádat, ale zároveň potřebujeme i tu implementaci. Zatím to zaostává. Podívejte se na Horizon 2020 nebo 100 eh, Eh, v poměru k 22, tam vypadá ta míra eh, prostředků na výzkum a vývoj vůči provádění. No a poslední bod, ten hovoří sám na se, eh, za sebe. Více investic do přístavní infrastruktury a 40%, když hovoříme, že potřebujeme, tak tam to se musí investovat do modernizace. Děkuji. Děkuji vám Děkuji tedy zástupci Rotterdamského přístavu. To byl náš poslední příspěvek a nyní otevřeme rozpravu. Nejdříve dám slovo na dvě minuty panu Bodovi, který pochází z Rumunska. Kde jste? Zvedněte prosím ruku. Vítám vás zde a máte slovo. Děkuji, dobrý den. Chtěl bych vám poděkovat především za pozvání a na začátek bych chtěl říci, že Rumunsko na tento hlavní plán na tomto hlavním plánu založila svoji hlavní strategii pro investice v této oblasti. Ty projekty, které jsou identifikovány na úrovni toho hlavního plánu, jsme zcela zohlednili v rámci programu pro infrastrukturu do roku 2020. Financování základní infrastruktury, především v oblasti dopravy, to je jedna z priorit pro Rumunsko. V kontextu vyjednávání ohledně víceletého finančního rámce po roce 2020. Rumunsko je toho názoru, že politika soudržnosti je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro financování a investice v oblasti dopravy. Vzhledem k tomu, že v roce 2014 v Talinu byly schváleny nové směry pro eh, dopravní koridory, tak k tomu bych chtěl říct si následující. Ta hlavní síť v rámci TNT, tu by Rumunsko chtělo dokončit do roku 2030. Ačkoliv je tady poměrně velký rozdíl mezi našimi potřebami, pokud jde o financování, a mezi rozpočtem, který byl k tomu přidělen. Rumunsko je schopné eh, tuto, tyto hlavní dopravní koridory dokončit, a tady myslím skutečně tu základní infrastrukturu, tak v tuto chvíli jsme vlastně uprostřed období 2014 až 2020. Nedaří se nám to všechno eh, provádět tak rychle, jak bychom si přáli, především pokud jde o CEF a, absorb- a vstřebávání financování v rámci CEFu. Největší překážky, jak asi víte, eh, souvisejí s legislativou v oblasti veřejných zakázek. A chtěl bych k tomu říci, že vláda nedávno schválila eh, novelu, která způsobí, že naše legislativa bude flexibilnější v této oblasti. A závěrem bych chtěl říci, že nové prvky, které teď máme v období do roku 2020, pozměnilo náš přístup. Teď už nejsou projekty jiné na západě a jiné na východě Evropy, ale teď máme projekty společné. A chtěl bych říci, že doufám, že po roce 2020 se zaměříme na dopravní sítě ve východní Evropě. Děkuji. Děkuji panu Bodovi. Vy jste hovořila déle než dvě minuty, takže vás prosím, pokuste se dodržet tu řečnickou dobu dvou minut, abychom měli co možná nejvíce řečníků. A nyní dávám slovo panu Bokisovi z Lotyšska. Vítám vás zde a máte slovo. Dobré odpoledne. Já tady zastupuji Lotyšský parlament pracuji ve, v ekonomickém hospodářském výboru našeho parlamentu. Chtěl bych zdůraznit, že pro Lotyšsko a stejně tak jeho sousední země je velmi důležité vylepšit sítě TNT, tu základní infrastrukturu. Ale pro země v Pobaltí je obzvláště důležité realizovat ten železniční portál a tu základní železniční síť, která propojí eh, po Baltí se západní Evropou. Je to velice důležité i ze strategického hlediska, ale také z hlediska politického, ekologického a hospodářského. My se těšíme na eh, dokončení projektu Rail Baltica a doufáme, že všechno bude probíhat podle plánu. A chtěl bych požádat vás, paní Deli a vaše kolegy z tohoto výboru a zeptat se vás tedy, zda i vy máte za to, že eh, ten železniční projekt v Ubaltí je prioritní a že by se měl provádět podle časového plánu, který byl původně stanoven. Děkuji. Merci. Děkuji vám. A nyní dávám slovo paní Ayala Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát také za příležitost eh, vyslechnout zde tyto krátké přednášky našich referentů, které popsali, co již bylo učiněno a jaké výzvy na nás ještě čekají. S tím stínovou zpravodajkou za svou frakci pro další plán nástroje pro propojení Evropy. My jsme se shodli na tom, a k tomu existuje již usnesení parlamentu, že současné financování, respektive financování, které jsme měli v minulosti, proto abychom mohli nést ty koridory hlavní sítě, ne vůbec tady nehovořím o telkové síti, a jsou to vynikající projekty, které byly předloženy, ale bohužel to financování nebylo dostatečné a peníze, které dosud eh, naplánovala komise na tento účel, nejsou dostatečné. Musíme být 100 Některá témata ještě více prohloubit, to je pravda. Potřebujeme ty velké hlavní koridory a potřebujeme také pokrok, skutečný jasný pokrok při jejich stavbě, koordinovaný pokrok a proto jsou velice důležité všechny relevantní předpisy, které jsou občazeny ve třetím balíčku mobility. Tam jde o překonání přeshraničních předpisů, respektive Jde o to, aby se odstranily překrysy, předpisy, které se z přeshraničního hlediska překrývají, například v oblasti ekologické, ale nejenom. Pak je důležité, aby naše financování vedlo k tomu, že budou různé možnosti, jak financovat. Například blending, to takzvané překrývání financí, sub, směšování, subvence a také účast soukromého kapitálu. Je třeba zajistit aby peníze, které budou poskytnuty na tyto projekty, nakonec nevedly k tomu, že státy, které projekty provádí, se budou nadále zadlužovat. Národní a evropské představy musí být v souladu. Není možné, aby Evropa tady naplánovala Lyon Turín, ten tunel, a pak, pak abychom zjistili, že pro Paříž to vůbec není téma politicky prioritní. Proto musíme zajistit, aby CEF, nástroj pro porodnice v Evropě, i v souvislosti s evropským semestrem připomínal členským státům, že to, co dělají hlavní města, musí jaksi být koordinováno s tím, co dělá evropská úroveň a naopak. Děkuji a nyní pan Utertusson, který pochází ze Švédska. Já vás nevítám a máte slovo na dvě minuty. Tak, fru ordförande. Jag vill ta tillfället i akt och beskriva Sveriges commitment eh, att eh, vara en del utav eh, já bych rád z tohoto místa zdůraznil, jak se Švédsko rovněž zasazuje za dokončení sítě TNT a rovněž i z pohledu středodobého rozvoje tady potřebujeme technická řešení, jak už zde bylo naznačeno eh, řečníky. Nemůžeme přistoupit na kompromisy u um, eh, intraoperability, protože kdykoliv by se přistoupilo na kompromis, tak my už Švédsku, ve Švédsku jsme svědky toho dnes, že nemáme uh, pak dostačující připravenost investovat s těmi doprovodnými riziky. Kromě toho se musíme ještě jednou podívat i na státní pomoc, státní případné spolufinancování, tak aby se přemostily i ty záležitosti, které pak by mohly scházet, například lokomotivy a tak dále. Zároveň bych rád doporučil kolegům ze státních parlamentů, eh, aby se podívali na ty testy subsidiarity, které zrovna komise provádí. My jsme například ve Švédsku u článku 4 až 6 nesli námitku u toho TNT, protože tam je otázka, zda je opravdu žádoucí um, u těch interních eh, pracovních podmínek splnomocnit národní orgány. To může porušovat autonomii národních, tedy regionálních a místních samozpráv a ono u toho prosazování toho projektu TNT by to mohlo vše rovněž spozdit. Merci Děkuji vám mnohokrát za vaše vystoupení a nyní dávám slovo paní Malodinovič. Dobrý den, vítám vás. Vy pocházíte ze Srbska, máte slovo na dvě minuty. Thank you. Thank you. Ano, děkuji. Já jsem tady poprvé. Paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, pro nás je účast na tomto jednání velmi důležitá z řady důvodů, protože Srbsko je v tuto chvíli uprostřed rozhovoru o přistoupení k EU a jak víte, tak geostrategická eh, poloha Srbska je vlastně na eh, rozcestí tří koridorů důležitých v rámci EU a Srbsko velice pečlivě pracuje na tom, aby dosáhlo evropských standardů v rámci i dopravní politiky, aby dodrželo všechny eh, požadavky na řízení o TNT. Samozřejmě se také účastníme eh, agendy v oblasti konektivity a je to klíčová věc v balkánském eh, regionu. To znamená, že činíme i konkrétní kroky na vnitrostátní regionální úrovni, abychom zintenzivnili to propojení jak v oblasti dopravní, tak energetické a předpokládáme, že ten hlavní koridor dokončíme do konce tohoto roku a také železniční koridor, který se teď rekonstruuje a letos jsme se pustili i do eh, rekonstrukce prvního eh, intermodálního terminálu v Bělehradu. Chceme nadále provádět harmonizaci s evropskými standardy v oblasti dopravy a s evropskými směrnicemi. A chtěla bych připomenout, že jsme ratifikovali dohodu o vytvoření eh, dopravního společenství na konci roku 2017 a to znamená, že tedy nadále budeme konstantně pracovat na vývoji našeho, našeho dopravního sektoru v Evropě. Děkuji, ani ty dvě minuty jsem nevyčerpala. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení a slovo má nyní náš první předseda našeho výboru, pan Dominik Rike. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také řečníkům za vynikající prezentace. Já jsem tady slyšel návrh, eh, eh, který se týkal CEFu a tady se říkal, že tady není dost prostředků v rámci nástroje pro budování Evropy, že byly seškrtány několikrát. Já bych chtěl potrhnout, že to, co dělá tu zvláštní efektivnost toho nástroje pro první Evropy, je to skutečnost, že je to nástroj specifický pro centralizované řízení, Máme tam operační agenturu a ty oper, koordinátoři tedy. A také je to i ta skutečnost, že členské státy se v tom velmi angažují. E, to zde bylo také zmiňováno. Jakožto partneři. Na tom vidíme, že pokud existují právní, technické, operační prostředky, způsoby, věci pokračují vpřed. To je jasné ta kapacita, jak absorbovat, jak přidávat evropskou přidanou hodnotu a ta koordinace, která je dělá na, na úrovni různých TNT, to vše vede k tomu, že ten CEF, ten nástroj je, myslím, úspěchem a to tady nikdo nepopírá, ani zdáně v žádném evropském hlavním městě. Je tedy třeba abychom zůstali věrni duchu tohoto nástroje, neboť pokud bychom dále ještě zjednodušovali, a ono to není nějak příliš komplexní, eh, a možná bychom mohli ještě zjednodušit, posílit operační prostředky, posílit koordinátory, to by bylo asi vhodné, neboť ta šít by se asi takto dokázala jak si finalizovat dříve, dokončit dříve. A ta evropská metoda, centralizovaná, to přímé řízení, myslím, prokázala svou efektivnost. A mohli bychom si, paní předsedkyně, položit otázku, zda v rámci tohoto nástroje, který je velice výkonný, bychom nemohli individualizovat nějaké podnástroje, které by pak byly specifičtější, zaměřený, například by se to týkalo ERTMS. Děkuji panu Rikemu. A nyní pán, slovo pan Delgado, prosím. Děkuji, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl jakožto zástupce španělského parlamentu tady přednést jedno hlavní sdělení a sice, že si myslíme, že je tento závazek v oblasti dopravní politiky velice důležité, stejně říká, jako, pan, jako říkal pan Colson. Je důležité urychlit toky a přepravu jak osob, tak eh, zboží. Je potřeba toto zachovat a my se ve Španělsku budeme snažit o usnadnění dalšího rozvoje těchto sítí a to i pokud jde o územní soudržnost. Takže podporujeme Atlantický koridor a také ten eh, koridor ve Středozemním moři protože ten prochází všemi našimi autonomními regiony a jsme velice rádi, že v nedávné době došlo k tomu, že Evropská komise se zaměřila na tento španělský návrh na prodloužení některých těchto koridorů, především ten atlantický a středozemní, a že je chce tedy eh, zahrnout do toho nového nařízení. Je tam, eh, tady nově tam bude zapojena celá řada nových španělských měst, včetně propojení na Balearské a Kanárské ostrovy. Chceme do toho zapojit co nejvíce možných aktérů do těchto udržitelných projektů a doufáme, že se nám podaří získat od Evropského parlamentu co největší podporu a těšíme se na další úspěchy po roce 2020. Chtěl bych také říct říci, že je důležité se zaměřit na oblast dopravy. My jsme eh, světovými lídry a evropskými lídry, pokud jde o eh, vysokorychlostní přepravu eh, osob po železnici. Chceme toto dále rozvíjet a podporovat vytváření dalšího spojení i mezi pří, přístavy. Máme tady tady ty velké příležitosti, pokud jde o různé druhy přepravy, propojení přístavů, napojení na silniční a železniční dopravu. A to je naprosto zásadní pro to, abychom zajistili plnou operabilitu. Delgado, Monsieur Kama. Děkuji. A není pan Kamateros. Kde jste? Vítám vás na výboru pro dopravu a máte slovo. Děkuji, děkuji nejdříve za pozvání a také za to, že mi bylo uděleno slovo. Pan Groš hovořil o koridoru východ-východní středomoří a říkal, že to je jediný program, kterého se účastní Řecko. A podle stávajícího nařízení se nacházíme momentálně v podstupu, že hledáme odpovídající aktéry a tady vlastně již hledíme až za ten časový horizont roku 2020. Elektronické jízdenky, digitalizace a veškeré další možnosti propojení. V této věci jsme již učinili mnohé. V březnu 2019 pravděpodobně budeme schopni tyto věci zprovoznit. Momentálně se snažíme dále zlepšovat, vyvíjet, Tady zejména mám na mysli leteckou dopravu, letecké propojení, lodní dopravu a také samozřejmě dopravu pozemní. Zde je důležité, abychom i nadále měli tento program ten, té, tuto politiku. Pro nás je to taková přirozená potřeba napojení na Evropu. V, Evropsku, promiňte, v Řecku máme mnoho turistů, velkou oblast cestovního ruchu, na to také nesmíme zapomínat. A my si přejeme i více dělat s ohledem na balkánské země. Jsem velmi potěšen, že dnes je zde i zástupkyně Srbska, která již hovořila. My také chceme přispět ke stabilitě a míru v tomto regionu a proto podporujeme vše, co se činí v této oblasti. A tady bych zejména potrhl dohodu a podepis dohody v souvislosti se sporem o jméno s tou dohodou, kterou jsme nyní podepsali s Republikou Severní Makedonie, když jsme vyřešili spor o jméno. A ještě bych rád zmínil ještě jednu záležitost. Neměli bychom se zaměřovat pouze na dopravu, ale musíme vždy vidět i ty lidi, občany a rovněž také problematiku cestovního ruchu. A tady mám zejména na mysli námořní dopravu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát panu Kamaratesovi a nyní má na dvě minuty slovo pan Krámer. Děkuji, děkuji také za přednášku. Doprava je jediným sektorem, kde emise CO2 se od roku 1990 navýšily. Proto je důležité, abychom upřednostnili ekologickou železnici. A Matěj kdo řekl, že 80% peněz do, do železnice. To je správné. Pokud se podívám na ty projekty v oblasti železnice, tak se tam, kam ty peníze vlastně jdou. Asi děláme hodně špatně. A Lyon Turín měl eh, stát 12 miliard a najednou je to 26 miliard, to říká francouzský účastník Eh, dvůr, to najednou to není problém. 14 miliard rozdíl a mezi Berlínem a Břeclami tady máme eh, mezeru 50 kilometrů neelektrifikovanou, to by stalo 100 milionů, eh, uspořilo by to 2,5 hodiny. A ten koridor, který jde z Hamburgsku do Krakova, by takto byl velice rychle zrychlen a 30 let na to nejsou peníze. A když se na to díváme, tak se investují miliardy do evropské železniční sítě, ale pohleďme na to pozorněji. Je to taková mozaika, takové rozkouskované to je a ty mezery problémy jsou přesně na těch hranicích mezi státy, protože členské státy a komise nevidí ty priority v tom, aby Evropa srůstala mezi Bruselem a Valencií. Tady máme také mezer 8 800 metrů, kdyby byla uzavřena, tak bychom nepotřebovali železnicí dvě hodiny nebo jednu hodinu. A tak to je už 30 let. 30 let na to nejsou peníze. Já mám celou řadu dalších příkladů mezi Francií a Německem. Freiburg a Kolmar, tam most, který byl zničen v posledních dnech druhé světové války, dosud nebyl obnoven. Nezapomínejme, ne všichni cestující, kteří cestují železnicí, cestují vysokorychlostními vlaky vlaky. Ta velká masa, většina jezdí normálními vlaky. Tady se hovořilo o projektu Rail Baltica. To je obrovský projekt, ale zároveň je to zlomek peněz, když to srovnám s Lyonem Turínem. Lyon Turín to je nesprávný projekt. Musíme investovat tam, kde lidé se propojí právě na hranicích i na těch menších sítích, tak, aby Evropa mohla zrůstat. Děkuji vám, děkuji panu Krámerovi a nyní budeme pokračovat. V mém výboru se tleskat nebude. Ne, ne, ne, vy jste začali tleskat. I když jsou jisté výjimky. Takže budeme pokračovat a dávám slovo panu Kolakovskému. Pocházíte z Polska, já vás vítám u nás na výboru, máte dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, my podporujeme působení komise, které se týká propojení železnic a cest v tom prvním evropském dopravním koridoru. A já tady chci věnovat několik slov poděkování, že nás podporujete a že Evropu severovýchodní, tedy její část, se snažíte lépe propojit mezi jinými i s tím centrem EU zde. Ale další důležitý projekt a já bych na něj rád všechny upozornil a právě díky vám se mi to zde daří, je dopravní osa sever-jih, která propojí sever Evropy s jihem a to přeshraničně. Tady bych rád poukázal na Via Carpatia. Cílem této silnice Via Carpatia je vtělení v život cesty, která bude rovnoběžná vůči tomu, co už existuje na západě a která nejkratším možným způsobem propojí Pobaltí a Balkán, což nám umožní vybudovat ekonomicky významnou osu, dopravní osu a zároveň to propojí i země nad Dunají s potažmo Běloruskem a Ukrajinou a s takzvanou tou novou hedvábnou stezkou. I to by mohlo pak pomocí toho, že se z toho stane integrální dopravní síť, potažmo pomoci propojit sever a jich Evropy jako takový. Tam dopravní infrastruktura a její prohloubení pomůže v likvidaci rozdílu mezi hospodářským vývojem v tom jádru Evropy a na okraji. Týká se to um, um, autostrát, silnic vyšší kategorie, ale zároveň, a o tom už jsem se zmiňoval loni, týká se to zároveň i vysokorychlostní železnice. Pobaltí už s tím začalo. Začalo to v Talinu, půjde to přes Pobaltí, přes Polsko a až do Řecka a do Turecka by to mělo dojít. Tady se jedná o nesmírně hodnotnou iniciativu. Mm, když se podíváte na Evropu, tak v podstatě právě v té východní části máme bílá místa eh, z pohledu vysokorochlastní železnice a to by byl takový Hmm, krevní oběh, díky němuž by byl eh, důsledný kontakt mezi severem a jihem, což by podpořilo tvorbu pracovních míst, stabilizovalo by to tyto regiony a zároveň by Evropská unie v té východní části eh, krásně posílila. A ještě když si eh, uvědomíme, kolik škod bylo učiněno právě východu Evropy v průběhu druhé světové války, tak alespoň to si by se měl tím trochu vynahradit a já bych vás rád prosil za, o podporu. Monsieur Jalonen. Pane Jaloneny, eh, vzpomínáte si na nás? My jsme byli ve Finsku, měli jsme s vámi diskuzi. Vzpomínáte si na nás? Já vás zde vítám. Omlouvám se, já jsem vás neslyšel. Täällä nostettiin esille... Děkuji. Už tady zazněla otázka projektu Rail Baltica. Ten projekt je důležitý i pro Finsko, jak už tady bylo zmíněno. Rozhodně by tento koridor měl být prodloužen až do Helsinek tunelem Stalinu do Helsinek. A potom by měl pokračovat dál do Finska, pro, napojit se na stávající síť až k Severnímu moři, což je další a dál k moři, aby se tedy napojil dále na trasy do Ázie. Aby to tedy bylo něco podobného, jako už v tuto chvíli máme propojené jiné typy dopravy. Teď je ve Finsku velmi obtížné získat financování na rozvoj infrastruktury v oblasti silniční dopravy a v zemích, jako je Finsko, kde tedy není příliš velká podpora, by se určitě hodily nějaké pobídky pro investice do infrastruktury. To by rozhodně bylo takovým novým impulzem pro tyto projekty a bylo by to výhodné i pro Evropu. Takže já bych chtěl navrhnout, abychom začali hovořit i o nových různých typech podpory. A to vzhledem k tomu, že mohou mnohé urychlit v takových projektech. Zároveň bych ale vám chtěl připomenout, že když už hovoříme o tradičních typech dopravy, silniční dopravy, železniční a tak dále, tak mnohé se mění. Přicházejí nové technologie. A v tuto chvíli už víme, že v budoucnosti budeme moci využívat i drony například pro přepravu zboží, ale třeba i osob. Takže je třeba pamatovat na to, že v rámci TNT budou moci do budoucna být k dispozici i nové technologie. Děkuji vám za vaše vystoupení. A nyní má slovo pan Lavström. Kde jste? Já vás vítám. Děkuji, paní předsedkyně ti, kdo zítra budou vítězi v oblasti mezinárodní přepravy, tak se musí zaměřit na ekologicky přívětivá řešení a účinnost v oblasti spotřebu paliva. Evropa už je globálním lídrem při eh, implementaci a rozvoji nových technologií, které přispívají ke snížení emisí a k efektivnějšímu eh, fungování lodní dopravy. LNG ve Finsku bylo představeno jako nový typ Eh, paliva, především na krátké vzdálenosti a myslím se, že je důležité, že ty silniční dálnice, tento projekt bude nadále eh, mm, financován a dostane větší podporu. V rámci nového víceletého finančního rámce je Eh, k dispozici větší financování výzkumných a, výzkum, výzkumných a vývojových projektů a je tady třeba podporovat další projekty v oblasti dekarbonizace. Ale jak, pan, jak říkal pan Van Dijk, je důležitá nejenom legislativa a rozpočet, ale také eh, realizace praktická. Je třeba také eh, dále investovat do testovacích zařízení. Je třeba také financovat nová pracovní místa, abychom byli schopni zachovat uh, to, že náš eh, námořní klastr bude nadále eh, celosvětovým lídrem a bude moci dále eh, vést v této oblasti a dále. Chci říci, že je třeba uznat, že realita je dnes různá v různých částech Evropy. V oblasti po Baltí máme tedy mělké vody, je tam malý objem soli, a to má tady dopad na to, jak fungují například e, čističky odpadních vod v této oblasti. Finsko je jedinou pobřež, jediným pobřežním státem na světě, kde během běžné zimy zamrznou veškeré přístavy a kde máme led, ledovou pokrývku 100 dní v roce. Je tedy třeba že mít těžší plavidla, která jsou schopná si s ledem i v zimě poradit, ale to znamená, že ty těžší lodě také spotřebují více paliva. A je důležité pamatovat na to, že navigace v, le, v zamrzlých oblastech je obtížnější a, a neměli bychom tedy trestat omylem tyto oblasti v, pří, v případě, že stanovujeme nové cíle. Děkuji. Nyní bude mít slovo paní Dalmonte. Děkuji, paní předsedající. Já tady mám takovou otázku a zároveň připomínku. Ono je opravdu významné, že se koná toto slyšení, toto sezení. Já děkuji zároveň všem řečníkům. Vy nám poskytujete informace, my si z toho můžeme utvořit určitý názor, hovořit o tom, debatovat o tom a analyzovat to. A v čem v tom právě to spočívá. Jak chceme tvořit do budoucna politiky. To je ta správná cesta. A já se tady pod mnohým jsem ochotna podepsat ale připadá mi, že tady jeden z řečníků se vyjádřil jako takový úhlavní nepřítel propojení Lyonu s Turínem a porovnává to v kontextu, no tak to nevím, co bych si o tom měla myslet. Myslím hlavně, že když hovoříme o různých projektech, tak musíme na to pohlížet vyváženým způsobem. Pokud někdo něco kritizuje, tak by se zároveň měl eh, zde někdo přednést i opačný názor. Jaká je alternativa tady toho propojení? Já bych ráda slyšela nějakého odborníka na ekonomiku, na hospodářskou výměnu. A pak eh, ta cesta až na Balkán. To je takové novum, eh, určitá komunita, která združuje dopravce. Jak to vypadá z vašeho pohledu? Co je tam slibné, na co bychom naopak měli pohlížet kriticky? Hovoříme často o čínských investicích. Jak oni se právě v tomto evropském regionu profilují? Děkuji, pane Demolde. A na závěr, eh, a ne, protože by byl méně důležitý, má slovo pan Telička. Vidím, paní předsedkyně, že dnes máte takovou žertovnou náladu. Jedná se jak o slyšení, tak i o výměnu názoru s představiteli národních parlamentů a je dobré, že si takto porovnáváme uhly pohledu. Nejdříve reagují na slova lotyšského kolegu. Samozřejmě Via Baltika je prioritou a ono je to i oprávněné. Vy konkrétně činíte obrovské pokroky a musím říci, že eh, já, co by zpravodaj, vidím, že takovýto místní projekt se těší až takové podpoře lotyšského politika a dokonce i z Rumunska, tak mě to velice řeje u srdce. Nechceme rozlišovat mezi ať už severní, východní nebo západní Evropou. Chceme tu propojenost trhu jako takového a to by mělo být absolutní prioritou, stejně jako se snažíme propojovat své myšlenky i diskuse i my. Každý samozřejmě na to pohlíží trochu jinak. A pak ještě dvě záležitosti. Já jsem jedním se dvou zpravodajů k SEFu a opravdu bych ocenil, kdybyste vy přispěli vlastními náměty, myšlenkami a nápady k tomu, jak by eh, CEF, tedy to propojení Evropy, měl vypadat. Zda mi něco uniklo, zda mi určité scházejí, určité informace se eh, konkrétních zemí a pak ještě zda existují určitá úzká hrdla po legislativní stránce. Těch panelům. Tente zatím je příběh velkého úspěchu, ale mám jeden požadavek, kromě pana Fandama, který tam už má doporučení k tomu CEFu 2, tak bych rád od všech řečníků slyšet, co vám tam schází, co vám připadá, že tam zatím není, co byste tam rádi viděli. Pan Grošten je rozhodně ten správný um, koordinátor, který by nám k tomu mohl něco říci. Blending a pan White. Van Dijk. Já si říkám, jak vy vnímáte blending. Vy jej z principu podporujete a jste takový eh, představitel té podpory o níž zároveň na níž pohlížíte jako na ziskovou záležitost, jak může blending přispět k lepší ziskovosti z vašeho pohledu. A pak ještě poslední věc. Někdo řekl, nevím, zda se to řekl vy, ten nový vývoj 60 ke 40. To je ale z evropského pohledu. A já si říkám, jak by to vypadalo ve vašem přístavu, Kdybyste to chtěl nastavit lépe, ocenil byste větší zjednodušení, více flexibility, anebo je to takto dobře? Děkuji, paní předsedkyně. Merci beaucoup, monsieur Tenička. Děkuji mnohokrát panu Teličkovi. To jsou velice zajímavé otázky, které jste nadnesl. A dámy a pánové, mm, řečníci, referenti, budete mít bohužel velice málo času, ale vy určitě to zvládnete, takže vás prosím o stručnost a každý má dvě minuty. A začneme e, e, vámi, pane Kolsone, jako je tedy, pane Kolson je vedoucí oddělení DG Move. Máte slovo na dvě minuty? Žáne Luisi Kolšone. Prosím, děkuji, paní předsedkyně. Já si těžko odpovím na veškeré otázky, ale některé ano. Nejdříve odpovím panu Rikemu. Eh, já chci říct, že v CEFu je projekt, který se snaží posílit roli koordinátorů a vytvořit více prostoru pro to, aby se mohli vytvářet jaksi výběr projektů financovaných CEFem a právě roli těch koordinátorů. Je to dobrým směrem. Další element to je ta opozice, kterou někdy nacházíme mezi malými a velkými projekty. Já si myslím, že bychom je neměli takto stavit proti sobě. Máme tady koridory. Ty koridory vytváří mnoho dopravy, oběhu dopravního, potřebujeme velké projekty. Není možné, abychom kvůli tomu ovšem vylučovali malé projekty. Rail Baltica je pro nás zásadní projekt, zejména s ohledem dopravy, s ohledem na strategii a také proto, abychom konečně propojili baltské státy s Evropou a také jejich občany. A pokud bychom nedali přednost tomuto projektu, tak by to byla závažná chyba. Co se týče otázky možná paní Del Monte, která se týkala tunelu Lyon-Turín. Samozřejmě já tady nebudu zasahovat do toho, co řekl můj kolega, tady je referent, ale my nestíníme jeho postoj. To chci říct celé jasně. To je jasné. Ta stávající linie je neschopná, není schopná zajistit dostatečný objem dopravy v tomto koridoru, který je tento koridor východní středomění. A tam je celá řada důvodů, které bych vám mohl takto vyjmenovat, proč není schopná stávající linie to zajistit. Dále náklady na projekt. To nejsou ty náklady, které tady byly zmíněny. Ten náklad je nižší. I když tam dáme veškeré ty další eh, železniční sítě, je to vlastně celkově 26 miliard eur. To je pravda. Dále. Třetí element. Velká chyba která se dělá někteřími, kteří jsou proti projektu, je to, vlastně to je ta příčina toho, proč jsme tady. Je to evropský projekt. Lyon Turín. To není projekt mezi Lyonem a Turínem. To také ani není projekt ten mezi Francií a Itálií. To je projekt na evropské úrovni pro to, abychom zajistili fungování koridoru, který eh, reprezentujeme obrovský objem, výjimečný objem dopravy. Děkuji. Děkuji panu Kolsonovi nyní má slovo pan Groš, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já ještě k Leonu Turín. Řekl bych toto. Mám pocit, že jeden z velkých eh, výhod politiky TNT je to, že pracujeme v horizontu 2030 a že prostě jsme Nemusíme se vystavovat eh, národním debatám a diskusím, těm momentálním, aktuálním. Máme tam ten časový horizont a pro mě to, to asi to nejdůležitější. A vidím, že v některých koridorech, v některých zemích se několikrát mění vlády, ale nikdy nezměnily priority toho koridoru. A to se stalo například v Řecko. A proto v Řecku byly úspěšné veškeré ty investice, jak jsme to viděli během naší návštěvy. A dále bych chtěla rád podotknout, že co se týče našich investic, tady je třeba je vidět hlediska té přidané hodnoty pro osobu, která žije daleko od toho koridoru. A tady ta posílená spolupráce se strukturální fondy je velice důležitá. Není to nic definitivního. Nemůžeme si spojit A a B, pokud se nebudeme zabývat těmi, kteří žijí mezi tím bodem A a B. Tady je důležité, aby eh, byla dobrá spolupráce s CEFem a vytvářela se další a další přidaná hodnota. Co se týče Balkánu, co se týče nás, Jednak musíme zůstat té logice v úzovkách propojení. Nemůžeme tady například investovat pouze do jednosměrných tratí. My se musíme zaměřit na veškeré možné koridory, které by je mohly propojit s Evropou v budoucnosti. Již dnes máme přijata jistá technická kritéria, která si týkají evropské interoperability, abychom v budoucnosti tady neměli dodatečné technické aspekty, které nebudou dořešeny. A co se týče čínských investicí, tady vám řeknu svůj velice osobní názor. Tady si musíme dát na pozor na ty čínské investice, neboť se s tím pojí riziko, že to budou levné peníze krátkodobě, ale že ty peníze se vám dlouhodobě velice prodraží. Tedy někdo, kdo používá takovéto prostředky čínské investice, tak by se měl zamyslet na dlouhodobou strategii a ne shledět pouze na financování krátkodobé. My jakožto koordinátoři máme, zastáváme jinou filozofii, my ji vysvětlujeme, ale měli bychom asi hovořit s těmi regiony, abychom zohlednili také tu kvalitu té práce, která se provádí podle našich evropských kritérií a kvalitu práce, kterou dělají jiní. Co se týče Řecko, Řecko je pro mě příkladem kontinuity pozitivních investicí. Eh, my v budoucnu hodláme mít spolupráce strukturální fondy, o tom jsem mi hovořil. Tady bychom skutečně mohli navýšet vlastně tu hodnotu těch investicí, která se tam provádí a která je značná. Děkuji, děkuji mnohokrát a nyní má slovo Pan Ibanes. Prosím, děkuji, děkuji. Ano, tady pan Colson <laughs> viděl, se k tomu tedy vyjadřil, tady jsou jisté mezi námi nespory, vidíte, že DG Move nám vysvětlilo, že ty současná trať si prostě neodpovídá očekáváním 21. století. Dále Švýcaři, tam tam výš, výška asi více než o 1800 metrů. Eh, dokázali se propojit s Rakušany, které mají také velké výšky a mají intermodalitu železní. To je základní otázka. 120 vlaků tam je a je tam pouze jedno, jedna trať, tedy jednosměrná trať. 20, dříve tam bylo 20 vlaků denně, se to příliš nedošlo. Pokud tady máme 28 reborků na vlak, tak tady máme asi 75% kamionů ze silnice, které bychom mohli, pokud se to podaří, přeložit na železnici. To jsou zásadní početní úkony, které tady provádíme. A madam, já vám říkám jednu věc. Vaši političtí přátelé eh, vytváří dohodu mezi Francií a Itálií. Ta otázka se netýká nyní Francii, která tady v roce 2017 to pozastavila, netýká se to ani Itálie, která řekla, že chce ten celý projekt znovu otevřít a znovu to prodiskutovat. Oni neříkají, že zastavují ten projekt, tam jde spíš o to říci, že je třeba aplikovat dohody, které tedy vaši přátelé vytvořili. A tyto dohody říkají, že Francie se zaváže, že zaplatí o 5 miliard více v infrastrukturách než Italové, ale momentálně Italové platí více. Pokud tedy Italové chtějí investovat více do toho přezenčního tulenu, ale nemají tady vlastně odpovídající reakci od Francie, no tak to je výborné, ale vysvětlete to, jestli to svým voličům. Vše to, vše, to je velice jednoduché pro počty. Jak vy jste tady hovořil o tom, že Toto vše jsou se to týká francouzské administrativy, administrativních služeb, veškeré generální ve financí, železničních vlaků, ředitelství pro státní pokladu, účení tvůr a tak dále. Veškeré tyto francouzské orgány řekly údajně, že tento projekt je ekonomicky nevýhodný. Ano, vy můžete takto pokračovat, ale ekonomové to nejsou aktivisté, to jsou francouzští ústřední administrátoři. A je zajímavé, že již 20 let veškeré ty závěry byly ignorovány jednak Evropskou, Evropským společenstvím a jednak minulými francouzskými vládami. Tedy stávající vláda, stávající ministrně dopravy ve Francii ehm, a další město dopravy, který bude jmenovat v Itálii, ty, myslím, otevřou skutečnou diskusi a já jsem přesvědčen, že současná linie je schopná vlastně na, snést ten milion kabionů, tedy 70% silniční dopravy, která nyní probíhá mezi oběma zeměmi. Děkuji, děkuji a slovo má další řečník. Děkuji mnohokrát, jenom abych to trošku ještě rozvedl, ty body, které tady diskutujeme, tak Nejdříve obecně k programu v rámci víceletého finančního rámce, kde vidíme, že tady máme 100 miliard na investice do výzkumu a vývoje a zhruba 42 milionů na CEF, na fondy CEF, na implementaci různých projektů. Můžeme se tedy ptát, zda je to správný poměr mezi těmito dvěma částkami, anebo zda bychom nepotřebovali i více peněz na implementaci. To tady byla otázka, kterou jsem tady položil, pokud jde o MFF celkově. Dále tady bylo zaměření na dopravu a CEF. Výzkum říká za posledních pět let, že pouze 4% té částky šly na uh, přístavy. Samozřejmě také eh, Investice do přístavu jsou považovány za projekty přeshraniční. Jsou to samozřejmě tady klíčové eh, investice, ale je jasné, že tady máme také velké dopady přeshraniční. To znamená, že investice v přístavech, které mají stimulovat například železniční přepravu, například v Rotterdamu se snažíme investovat do propojení s jednotlivými těmi terminály na hlubokém moři, aby se to optimalizovala potom železniční doprava do vnitrozemí. To je přeshraniční projekt. Nicméně ne vždycky tomu tak bylo v minulosti u takových projektů. Dále samozřejmě Máme před sebou ještě jeden rok vyjednávání o budoucí podobě CEFu. Probíhá to také ve vnitrostátních parlamentech. Je tam eh, více než 40 které jsou věnovány na eh, modernizaci CEFu. Samozřejmě my to také podporujeme v přístavu Rotterdam. Jsou tady výzvy, které souvisejí s digitalizací a přechodem na nové typy energií, takže samozřejmě my bychom podpořili to, aby ten poměr byl stejný Dále jste se ptali na blending. Já jsem tady slyšel připomínky v tom smyslu, že máme eh, zisky z toho, ano, my to celé jasně říkáme i v záv- účetních závěrkách. Otázka toho, jestli i jiné pří- eh, přístavy z toho mají eh, zisky, tak to nevím. V tuto chvíli se přijímá nové nařízení. Doufám, že tady za dva, tři roky bude všechno transparentnější a bude jasnější. Jestli tomu tak je, paní Meissner také vlastně hovořila o tomto nařízení a o tom, že je třeba být transparentnější, takže ano, my jako přístav Rotterdam máme zisky, jsme ziskoví a znovu ty zisky investujeme do přístavu. Eh, tento most, kolem, já, já se omlouvám, prosím, už uzavřete svůj příspěvek, ano. Máme tam 60 milionovou eh, dotaci, 200 milionů od vlády a 100 milionů investuje sám Eh, přístav, takže to je ten blending, to mísení zdrojů. Když se podíváte na přístav Rotterdam, ne vždycky to funguje dobře. Credit rating náš, eh, tak tam jak se nemáme v rámci F-City úrokové sazby úplně konkurenceschopné na trhu. Děkuji, myslím si, že nyní můžeme zatleskat našim referentům, kteří eh, přednesli vysoce kvalitní přednášky. A což vás vede k tomu, abyste pokládali skutečné dotady, dotazy, co se týče financování infrastruktury. Tady musíme hledět před, dívat se na ty výzvy, které před námi jsou a výběr projektů by měl zohlednit otázky transparentnosti, neboť ten, ta naše dnešní volba projektů se týká peněz občanů a jejich každodenního života. Otázka, která tady byla nadnesena, je velice důležitá. Myslím, že to byl pan Delgado, kdo ji položil. On říkal, ty kamiony na vlacích, to je naše priorita. Ano, máme tady klimatické změny a všichni se shodneme na to, že když nebudeme respektovat naše cíle snižování CO2, tak to je velká velký problém, no my jsme všichni podepsali dohodu, která se nazývá dohoda z Paříže. A doprava musí vzít svůj díl odpovědnosti, až jsme od tohoto velmi vzdáleni. Je proto, abychom zdry, třeba bychom zrychlili na naše naše úsilí nepracujeme pro nás, pracujeme pro budoucí generace a pro budoucnost naší planety. A já si myslím, že nyní našel okamžik, abychom, kdy musíme nalézat nové struktury. Hovořilo se o tunelu Lyon-Turín a tak dále. Tady máme v různých zemích, nejenom zde, problematické projekty. Problematické proto, protože nebyly dobře nastaveny. My bychom měli asi se podívat na to, jak tedy vypadají ty názory veškerých těch stran hovořit spolu a dívat se ne perspektivu 10, 20 let, ale mnohem delší. Neboť doprava to není něco, co se řeší během jedních voleb. Doprava, tam se vždy musí hledět na dlouhodobou budoucnost. A z tohoto důvodu... Ano, pánové, ano, já jsem tady jediná žena. Já vás poprosím, abyste mě opustili, neboť přicházejí další řečníci, kteří se budou účastnit druhého balenu a já řečníkům tohoto balenu ještě jednou děkuji za jejich vystoupení. Nyní tedy přichází náš druhý panel, který se bude týkat výzev a perspektiv období po roce 2020, co se týče investic do infrastruktury v oblasti dopravy. A nyní se obrací na pana Olola je generálního ředitele generálního ředitelství DG Move. Monsieur Dunet, qui le... Ale zde vítám pana Duneta, který je ředitel oddělení. Prosím, jste příliš hluční. Pokud si přejete hovořit, opustíte sál. Pane Dunete, jste ředitelem oddělení projektů mobility Evropské investiční banky. C'est fermé par là, il faut faire le tour. Allez, venez, faites le tour. Prosím, usaďte se za předsednickým stolem. A vítám se rovněž pana Briana Simpsona, který je naším evropským koordinátorem pro námořní dálnice. Allez, sans... Tedy nestrácejme čas a dávám slovo i hned panu Holovajovi, který je generálním ředitelem DG Move. A milí kolegové, milí národní a vruští poslanci, eh, můžete se zúčastnit debaty. Ještě připomíná, že národní poslanci musí, musí tedy vyplnit takové ty oranžové lístky, pokud si přejí položit dotaz. Já bych prosím o sklidnění v sále. A pokud tedy máte otázky, milí kolegové z národních parlamentů, je třeba, abyste vyplnili ten svůj oranžový lístek a nyní dávám slovo panu Hololajovi, který bude hovořit jménem generálního ředitelství MOVE a máte sedm minut, prosím. Uh, thank you very much. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice rád, že jsem zde. Ono je pro mě opravdovým potěšením, vážení přítomní, že se na vás mohu obrátit a mohu se zmínit o financování infrastruktury ve vašem kruhu. Je jasné, že je to velice dobře načasovaná diskuse, zejména po nedávném přijetí návrhu komise o financování dopravy v rámci dalšího dlouhodobého rozpočtu. Tedy nejdříve připomenu ty důležité investice, před kterými Evropa stojí. Totální objem těchto investic se odhaduje na 500 miliard eur. A to se hovoří o tom jádrovém, o tom jádru TNT, o, tom nejzáklad, o té nejzákladnější síti. Pak 1500 mm, miliard obecně na investice do dopravy a pokud chceme zrychlit, tak abychom se přesunuli do oblasti inteligentní a nízkoemisní mobility, tak potřebujeme ještě více peněz. Infrastruktura a investice do ní obnášela 1,8 HDP EU a to je pokles z 2,2% v roce 2009 což znamená asi 20% podkročení investičních mm, eh, objemu před krizí. To nestačí, i když se to v některých zemích snaží řešit. Eh, na takovémto pozadí nabrhla komise, že dopravní infrastruktura bude i nadále silně podporována i po roce 2020. Máme tedy CEF, máme Evropský eh, fond pro regionální rozvoj, fond soudržnosti, Horizon a Invest EU, což je následník EFSI. Tedy my už jsme vše tak naprogramovali, aby opravdu EU se stala propojenou, moderní, bezpečnou zemí, tedy něčím, co bude fungovat do budoucna. Je důležité zdůraznit, zdůraznit, že bez unijní podpory tak pak soukromí i národní provozovatelé dopravních struktur nejsou dostatečně motivováni a rozhodně ne k přeshraničním službám, systémům a proto je třeba soustředit se na projekty s vysokou přidanou hodnotou, projekty, které jsou opravdu celoevropské svou povahou a pomáhají svým pákovým efektem přitahovat další investice, tedy tam vidíme, že opravdu často někde schází, kde jsou bílá místa v oblasti investic, to už Connecting Europe napravuje a doufáme, že tak tomu bude i do budoucna. Pár konkrétních záležitostí. Současné období CEF 2014 až 2020 dokázalo, že se jedná o opravdu účinný nástroj vysoce vstřebatelný, dodávající výsledky rychle. 22,3 miliard z těchto fondů e CEF, 643 projektů a celkově bude pravděpodobně zmobilizováno až 46,7 miliard obecných investic. 690 těch grantových rozpočtů už bylo připsáno konkrétním projektům. No a samozřejmě, že tam se snažíme podporovat zejména přeshraniční projekty, například eh, tunel v Brennerském průsmyku, Rail Baltiku a Femarn eh, mezi Německem a Dánskem. V současném období 11 miliard z bodu eh, z fondu soudržnosti bylo přímo řízeno v rámci CEFu. To tedy poukazuje na důležitost vyhrazování určitých finančních zdrojů, ale zároveň toho, jak si naprogramujeme hospodaření. Potřebujeme solidní projekty, významnou evropskou přidanou hodnotu. No a tím, že se to takto opravdu utváří, tak komise dokáže znovu přijít se čtyřádostivými dalšími cíly na další období 21 až 28 našich navrhovaných 30,6 miliard znamená asi 30% navýšení ve srovnání se současným obdobím 2014 až 2020. A tady vítám, jak Evropský parlament se projevuje, co by přízní, co by zastánce takovéto dobře funkční facility, dobře fungující facility CEF. Náš návrh týkající se CEFu se zakládá na obecné obálce, která by měla obnášet 12,8 miliard, pak z fondu soudržnosti tam bude přispění 11,3 miliard a úplně nová takzvaná vojenská mobilita, tam jsme vyhradili 6,5 miliard eur. A e, v souladu s závazky e, pro prosazování pařížské dohody, tak máme v mnoholetém ve víceletém finančním rámci i cíl při nejmenším vyhrazení 25 našich výdajů eh, v souvislosti s klimatickými cíly a tam právě 60 toho, co se v CEFu naplánuje, by mělo nějakým způsobem tyto cíle podpořit. Do roku 2030 chceme zacelit veškeré mezery v rámci naší sítě ten a to naše přeshraniční projekty určitě zvládnou. Zároveň eh, chceme více zdůraznit modernizaci infrastruktury, zaměřit se na ně. Je třeba i nadále usilovat o um, celounijní řízení dopravy a bezpečnostních systémů jako SESAR a ERTMS, digitalizace by měla pokračovat ve všech oblastech. Měla by být přímo katalyzátorem pro spuštění i nových um, služeb v oblasti mobility. Tedy um, energetika, transport, doprava, infrastruktura, tam musíme využívat všech synergií a například i dobíjecí infrastruktura, alternativní metody um, přepravy. Já už jsem se zmínil o vojenské mobilitě. To je důležitá složka, se kterou e, přichází e, vojenská spolupráce a tam projekty, tam potřebujeme infrastrukturu pro přesuny vojenských jednotek, ale poslouží i civilním cílům a budeme moci díky vyhrazení určitých prostředků tuto síť e, dokončit, což povede k rychlejšímu přesování jednotek a to pomůže jak dopravě obecně v Evropě, tak i našim eh, vojenským cílům to poslouží. Eh, pak máme ten fond Invest EU, tam máme vyhrazeno 11,5 miliardy na udržitelnou infrastruktury. Bude se počítat i s určitými tržními selháními či suboptimálními situacemi a členské státy mohou sami eh, k tomuto fondu přispívat. Abychom zvýšili účast soukromého sektoru při financování transevropské eh, dopravní infrastruktury, by se měl prohloubit blending, tedy to prokombinovávání všech typů financování, například grantů CEF s jinými podobami unijní podpory a případně i fondy EIB. V současné době s tím máme dobré zkušenosti. Jakékoliv výzvy k blendingu zatím skončily úspěšně a doufáme, že na tom budeme dále stavět. Tedy závěrem bych rád vás ujistil, že budeme i nadále se snažit nacházet způsoby, jak maximálně vybízet k co nejlepšímu využívání veřejných peněz, procesy budou eh, lépe organizovány a budeme k každému projektu přistupovat komplexně, aby byl součástí většího celku. Není možné přicházet s jednotlivými projekty, které by eh, ať už byly nedostatečné nebo nezapadaly do, do celku, i eh, se o tom, k tomu oficiálně zavazujeme a veškerý projekt, který bude předmětem jednání, musí naplnit určitá kritéria. Naše EU chrání a hájí um, silnou která má občanům sloužit, potřebuje silnou infrastrukturu vysoce výkonnostní a proto podporujeme úsilí Evropského parlamentu, aby nám v tom pomáhal. Děkuji a nyní já eh, dám slovo panu Green de Metr. Je to, který je eh, vedoucím příslušného oddělení na sedm minut. Děkuji mnohokrát, děkuji pane předsedající, děkuji vám všem za pozvánku. Evropská investiční banka podporuje evropské projekty už 60 let a eh, to číslo samo něco napovídá. 60. Banka je jedním z, jednou z původních institucí, která vytvořila římská smlouva. Takže je to investiční banka, která patří členským státům a je to vlastně jediná mezinárodní finanční instituce, která patří všem členským státům a pouze jim. Mohl bych poprosit o techniku, nevím, na koho mám kývat, aby mi dal další slide na obrazovku. Dobře, děkuji. Takže loni jsme investovali více než 78 miliard eur do evropských projektů, a to ve všech odvětvích ekonomiky. Je to obrovský úspěch. A Evropská investiční banka je vlastně jednou z, jedním z nejúspěšnějších finančních nástrojů, které kdy vznikly, protože za zhruba 20 miliard eur kapitálu, který vstřebala, vytvořila hodnotu přes 500 miliard eur za několik let. Takže když vidíte, eh, když slyšíte, že někdo hovoří o finančních nástrojích, tak nezapomeňte, že tato banka je jedním z nejúspěšnějších finančních nástrojů, které kdy vznikly. Další slide, prosím. Mohu si to tady ovládat sám, výborně. Takže za ta léta jsme vyvinuli produkty, produktové portfolio, které je založené na uvěrování, to je jedna z našich hlavních činností, a e, začali jsme kombinovat naše uvěrování s jinými finančními zdroji, především od komise. A teď tedy už e, jménem komise spravujeme také určitý mandát. Máme právo poskytovat poradenství členským státům a propagátorům projektů ohledně toho, jak je nejlépe řídit. Je tady celá řada iniciativ, které tady už byly zmíněné, některé možná jsou vám známy. Eh, Jaspers, to je projekt, který asi znáte, EPEC, to je tedy Evropské centrum odbornosti pro partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, toho lidé také využívají. Tyto mandáty jsou dále funkční, dále pokračují a je to součást našich aktivit. Za poslední rokok, roky podíl podpory do odvětví eh, dopravy má zhruba asi 12 miliard eur hodnotu za každý rok pokud jde tady o objem úvěrů. To je do všech tedy sektorů, ale zhruba polovina těchto úvěrů v poslední době jde do sektoru železnic, ať už je to v eh, příměstských oblastech nebo meziměstské dopravě. Je to jedna z priorit. Samozřejmě podporujeme i ostatní typy dopravy. Stručně teď o EFSI. Celá řada z vás jste slyšeli o tomto takzvaném Junkrově plánu. Ten původní plán už končí, ale byl velmi úspěšný, takže se teď pro, bude prodlužovat. Banka v podstatě poskytla asi 315 miliard eur jakožto dodatečné investice. Je to záruka uh, poskytovaná komisí. To je teď rozšířené, prodloužené a nový cíl je vygenerovat 500 miliard eur uh, dalších investic, které přiláká tato banka do všech odvětví. Samozřejmě doprava tady má také svůj podíl, je to asi 25 miliard eur dodatečných investic, které se vygenerovaly v sektoru dopravy. Pohled do budoucna je tady celá řada výzev, které před námi stojí v odvětví dopravy, všich, všechny asi znáte tady v tomto sále, ale největší z nich je, jsou právě finance zaznívají různé rozpravy o tom, zda jsou k dispozici dostatečné finanční prostředky, ale prostý fakt je takový, že Evropa do svých eh, dopravních sítí už rezervuje příliš málo, už asi 10 let od doby finanční krize. A to spoždění se nám tady teď kupí. A to ne, ty nedostatečné investice. Ono se to neukáže hned, ale v, za určitou dobu se to začíná hromadit, kumulovat a v tuto chvíli to v některých starších, ani ne tak novějších, ale starších členských státech začíná být uh, problém. Máme tady dlouhodobě podprůměrné investice do eh, tohoto sektoru a teď musíme přidat i něco nového. To znamená, že je tady dlouhodobá výzva financování dopravního eh, sektoru a ty nedostatky se nám kumulují. To znamená, teď je tady otázka, jak nalézt stroje a jak je vynakládat. To jsou důležitá témata a já předpokládám, že vy v nadcházejících dvou letech se budete touto otázkou velmi intenzivně zabývat. Jak si nastavit priority? Už tady zazněla diskuze o tom, na čem by to mělo být. Založené v rámci Evropské investiční banky se po nás žádá v našich stanovách, že musíme investovat do ekonomicky produktivních projektů. Ekonomicky produktivní projekty by tady měly dostat prioritu v porovnání s ostatními. Ponechám tento slide na obrazovce a těším se na vaše příspěvky do diskuze. Děkuji, děkuji mnohokrát. A teď dám slovo panu Simpsonovi který je koordinátorem, evropským koordinátorem za projekt evropských dálnic, tedy mořských dálnic. Děkuji, pane předsedo. Během doby, když jsem byl poslancem a předsedou tohoto úžasného subjektu, tak jsem vždycky obhajoval více investic do infrastruktury, dopravní infrastruktury a vždycky mě členové tohoto výboru podporovali. A myslím si, že teď už máme nástroje k tomu, abychom to mohli udělat a realizovat, a to v rámci koherentní politiky TNT a v rámci nástroje pro propojení Evropy CEF. Nicméně ten úkol je velký. Samozřejmě tady vidíme různá čísla ohledně toho, co bude do roku 2030 potřeba, pokud jde o objemy finančních prostředků. A není pochyby o tom, že CEF je efektivní nástroj, pokud jde o plnění našich cílů a je velmi úspěšný. Úspěšně se mu daří realizovat tyto cíle. Mm, a to především u těch evropských projektů, které mají velkou přidanou hodnotu, které potřebujeme. A když se k tomu přidáte 11 miliard eur eh, z rozpočtu na politiku soudržnosti, které se nám slibují, tak tady konečně vidíme, že se nám tady už objevují první plody naší práce, pokud jde o dopravní infrastrukturu. Ale musíme budovat dále, stavět na tento prvotních úspěších a CEF v rámci dalšího výhledu finančního bude stejně důležitý, jako byl v tom předchozím finančním rámci. Potřebujeme vaši podporu jak v Evropském parlamentu, tak ve vnitrostátních národních parlamentech, abychom zajistili, že doprava rozhodně také dostane díl, svůj díl financování, protože bez toho veškeré naše sny zůstanou pouhými sny. Ten návrh, který byl schválen 6. června letošního roku, nám slibuje 30 miliard eur a vím, že Někteří z vás to považují za snížení, ale vzhledem k tomu, že Spojené království odchází z EU, tak si myslím, že za těchto okolností je to spravedlivý díl. Já jsem koordinátor pro mořské dálnice, takže předpokládáte pravděpodobně, že budu tady bojovat za námořní dopravu. Tato odvětví eh, bylo dlouho jaksi družičkou a nikdy nevěstou. Takže to už se teď mění. A ukazuje, začíná se to projevovat. Začíná se projevovat také význam námořní dopravy pro celkovou evropskou ekonomiku. Jsme vůdčí hnací silou. Například pokud jde o vývoj alternativních paliv. Dále pokud jde o řízení námořní dopravy. Dále také pokud jde o eh, stabilní silnou roli této dopravy, tohoto sektoru v rámci logistického řetělce. Za poslední tři roky jsme eh, vynaložili 380 miliard eur na 47 projektů. A teď máme 331 eh, přístavů, které jsou definované legislativou. 71 je, z nich leží přímo v devíti koridorech. A také je tady skutečnost, že po, přístavy za, hrají zásadní roli v našem každodenním životě. Proč tedy získává námořní doprava pouze 4% eh, rozpočtu na CEF? Já, vážené kolegyně a kolegové, mám za to, že se to musí změnit. A CEF je právě dobrým východiskem pro ty změny. Dejte eh, námořní dopravě spravedlivý díl těch financí, které jsou k dispozici. Samozřejmě, že budeme muset stanovit priority podle mého názoru nejdůležitějším tématem pro tuto, toto odvětví dopravy v té přechodné, v tom přechodném období mezi CEF 1 a CEF 2 bude potřeba zjednodušit správní postupy, takové jednotné okénko, řekněme, a také přizpůsobení dopravy eh, k tomu eh, limitu pro síru do roku 2020. Dále dovozy LNG jsou důležité tak, aby tento, toto odvětví skutečně mohlo splnit cíle, které jsou stanovené, stanovené do roku 2020. Celkově budeme muset zajistit dobrou úroveň adekvátnosti a budeme muset námořní dálnice integrovat do sítě TNT po roce 2020. A abychom to mohli udělat, tak odhadujeme, že to bude stát 5 miliard eur. Takže, vážen, vážení poslanci, vážené poslankyně, máme nástroje a věřte mi, že svůj úkol splníme. Stále je před námi mnoho práce, ale všichni naši koordinátoři se skutečně velmi snaží, aby to všechno probíhalo a aby to fungovalo. Já vám všem děkuji za vaši podporu v minulosti a doufám, že námořní doprava se konečně stane skutečně tou nevěstou, tím středem pozornosti a nejenom tou opomíjenou družičkou. Děkuji, Briane. A nyní tedy budeme mít rozpravu. A jak chci vás upozornit, že v podstatě jako vždy máme mírné spoždění, takže prosím řečníky, aby dodrželi dobu řečnickou minuta 30. V opažném případě Eh, pak budeme přerušeni přímo, až přijde pan komisař Oettinger. Já bych pak byl nucen tedy přerušit seznam řečníků, až dorazí pan komisař, což by byla škoda. Takže nejdříve dávám slovo panu Delgarovi ze Španělska. Máte tedy slovo na minutu 30 a prosím, dodržte tento čas. Děkuji. Dobré odpoledne. Ano, hovoříme nyní o CEFu, který od roku 2014 pomáhá propojit evropskou dopravní infrastrukturu. A nyní musíme zajistit, aby ta druhá fáze CEF 2 mohla se spolehnout na dostatečný objem peněz které za spolupráce a při spolufinancování členských států by mohly profinancovat a dokončit ty projekty, které už byly započaty. Musíme zajistit, aby se ufinancovalo vše, s čím počítáme. Tedy do roku 2030 se v současné době počítá s 50 miliony eur. A to je ten úplný základ. A přitom členské státy v tom, můj členský stát Španělsko musí samo přispět. A rovněž i Evropská investiční banka určitě nám i ve Španělsku pomůže nebudu hovořit dlouze, ale chci se zmínit o e, mořských dálnicích. I v té oblasti se ještě musí více investovat. Panu Delgádovi a nyní dávám slovo panu Ajinekovi z Matánska, prosím. Micro. Use the micro. Jsme o mikrofon. Okay. Øh, tak for det, her formand. Tak, kære øh, kolleger. Děkuji, milí kolegové. Všichni zde pracují na infrastruktuře. Vidíme, jaký tlak je v této oblasti. Tlak na to, aby se investovalo do silnějších dopravních prostředků a v našich zemích je to možné. Ale Evropská unie závisí na tom, že budeme investovat přeshraničně. Výzvy. Těm se nám podaří čelit pouze v případě, že jednotlivé země na sebe vezmou velká rizika, například finanční povahy, pokud se jedná o ony zmiňované mega instituce, ale často také se potýkáme s tím, že obyvatelstvo samotné to vidí poněkud skepticky. To jsme dnes také slyšeli. Například se to týká rozdílů v právních systémech mezi zeměmi, také ekologické předpisy se mohou lišit. Toto vše je problém. Politikové pokud chtějí toto prosazovat, musí být velice odvážní, pokud chtějí navzdory všemu realizovat projekty, které jsou přeshraniční. Ale pak vidíme, že když se to podaří, tak je to dobrá věc. V dámku s tím máme dobré kulturní, politické i ekologické zkušenosti i s ohledem na osidlovací politiku pro střednictvím eh, přeshraničních projektů Evropská unie závisí na přeshraničním aspektu. Je to její zásadní část. Ale takovéto projekty nelze provádět bez toho, aby nás EU podporovala finančně i jinými způsoby. Pouze tak budeme mít moci přeshraniční projekty, které budou redukovat emise CO2. Tady je třeba, aby Evropská unie bezprostředně naše členské státy podporovala. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní budeme mít slova paní Ayala Sender na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych hlavně chtěla poděkovat panu Holajovi za jeho prezentaci. On je vždy takový nadšený, což je potěšující. No a někdy to trochu zazní, jako kdybychom byli významnější než ve skutečnosti, ale je důležité, že se zmínil o účinnosti. No a já bych tomu ráda pár poznámek přidala ta nová verze toho CEFu, ta druhá generace, tam hlavně bude důležité se dobře zorganizovat a propojit, synergicky propojit s tím energetickým aspektem, tak abychom opravdu spolu působili, aby to nebylo jako v minulosti, kdy jsme se snažili řešit nějakou hrozbu různými způsoby a synergie zároveň skýtá obrovský potenciál do budoucna, například elektromobilita, alternativní mobilita. To je zároveň obrovská výzva. Ale infrastruktura dobíjecích míst, tam je třeba mnohé dohnat pan Hollaj zároveň hovořil o té vojenské mobilitě. Ano, přiznávám, to je důležité. Pak horizont. I tam musíme pracovat na ještě lepší synergii a na udržitelnosti. Nyní budu reagovat na slova pana Daneta z EIB. Představitelé odvětví nám často říkají, že ty velké projekty, ty jsou sice žádoucí, ale nejde pouze o zaplňování bílých míst či odstraňování úzkých hrdel. Jde i o záležitosti, které v určitých oblastech přicházejí s přidanou hodnotou, obohacují eh, situaci, Máme například malé drobné trasy, je to jako krivní oběh. I tam potřebujeme i ty nejmenší žílky, tak aby vše mohlo fungovat až do samého konce na konec eh, trasy. Rada... Paní Anna Sender ani pan Kamajros má slovo na minutu 30, neboť máme jisté menší spoždění. Děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně. Já souhlasím a musím to zde oficiálně prohlásit, že jsem zajedno s Brianem Simpsonem. Totiž financování právě e, mořských tras musí být navýšeno. Ale k tomu ještě jedna věc. Samozřejmě, že máme, co by Evropská cí, e, eh, unie chválihodné cíle i v oblasti územní spolupráce a soudržnosti. Ano. Na druhé straně však ale jsou naše cíle v určitém smyslu um, jiné, opačné. Musíme sledovat i tu každodenní realitu a i tam se oni musíme umět poprat. Příklad, v Řecku máme přes 6 tisíc ostrovů, větších, menších. V roce 2002 tam se nastavily určité podmínky a situace se od té doby zhoršuje. My jsme se vynasnažili vše naplnit a nyní přijede kontejner z Číny do Pireusu, to stojí 500 eur ale 1500 eur pak stojí ten kontejner, když by měl přistát někde v malém přístavu nějakého ostrůvku. Já už budu končit. Kabotáž v roce 2004 to už bylo provedeno, ale nedosáhlo to té lepší hospodářské soutěže. Nedosáhlo to svobody mm, a jednotného prostoru pro morskou dopravu. Naopak to vedlo k tvorbě monopolu. A nyní, aby se to dalo nějakým způsobem zachránit, tak se do toho dávají i státní peníze. A nyní paní Nikolik ze Srbska, prosím, máte slovo. Děkuji, vážené kolegyně a kolegové. V kontextu tohoto zasedání a navíc k prezentaci, kterou už tady měla kolegyně ze Srbského parlamentu, bych chtěla říci, že výzvy v Srbsku a v celém západním Balkánu budou existovat v dalším období, pokud jde o infrastrukturu dopravní, to znamená po roce 2020. A chtěli bychom tady zajistit finanční prostředky pro oblast dopravy. Pokud jde o projekty, které se mají realizovat v nadcházejícím období, tak ty by měly financovat i mezinárodní finanční organizace a také eh, IPA, evropské fondy, CEF a také rámec pro západní Balkán. A samozřejmě tady také bude částka z rozpočtu Srbské republiky. Kromě těch mezinárodních finančních zdrojů a zdrojů financování je další výzvou také implementace partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, pokud jde o tyto dopravní infrastrukturní projekty. Kromě regionálních projektů na západním Balkáně, tady máme jednu větev budoucího rozvoje TNT a to bude tedy eh, společná žádost o finance eh, z tohoto projektu společně s jednou sousední zemí. Implementace reform a konektivity, která by měla umožnit rychlejší a jednodušší realizace prioritních projektů v oblasti eh, infrastruktury, to bude pro nás další velká výzva. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane Krámere, máte slovo na minutu a půl, prosím. Děkuji mnohokrát. Mám otázku. Eh, je to jedna věc. Chyby mnoho se musíme poučit. Před 22 lety jsme tady měli dohodu o tunelu Gota, Švýcarsko, Itálie. Švýcarsko dokončilo tunel, ale německá a italská strana nerealizovala vůbec nic. Nyní ovšem Itálie má financovat i Lyon Turír a také Brennerský základní tunel. Německo má financovat tu, tu, tu tu linii k tomu Brenneru, základnímu tunelu Brenneru a přitom tam ještě vůbec není určena ta trať a vůbec nebyla zahájena stavba. Neměli bychom spíše dbát na to, že nejdříve dokončíme jeden projekt a ne, namísto toho, abychom měli v příštích letech 27 projektů z poloviny dokončených. Jaké důsledky z toho vyvozujete? Pane předkníku, vy jste říkal, že cross-border section je velice důležitá, to je, ale těch 90 malých projektů, eh, to jsou ty propojení, které byly zničeny po, po válce, ty nebyly znovu obnoveny. Vy myslíte pouze na té velké projekty, které trvají 30, 40 let a pak jsou hotové pouze z poloviny. A nemá to vůbec žádný efekt, ale bez změny mobility se nám nepodaří zastavit změny klimatu, proto se musíme soustředit na malé projekty, jenomže pro banky to není tak zajímavé, ale samozřejmě Výsledkem musí být to, že budeme propojovat Evropu, že budeme chránit naše klima a že zajistíme mobilitu. Můžeme učinit oboje, obé, ale ne pokud budeme neustále opakovat chyby z minulosti. Proto říkám neustále Musíme myslet inteligentně a ne pouze ve velkém měřítku. Děkuji panu Kramerovi. Pane, pan Kosta Silva, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát všem, milí kolegové, milé kolegyně. Já bych začala otázkou, jaká je perspektiva pro to, aby veškeré členské státy a veškeré regiony mohly pokročit společně, simultánně. Protože v opačném případě budeme stále v té logice konkurence, jak tomu děláme velice často v Evropské unii, ale takto ztratíme tu možnost pro ty nejkřeští regiony a obyvatele, pro regiony, které mají svá specifika, což jsou zejména odlehlé regiony, které nemají možnost, aby se rozvíjely tak rychle, jako například pobřežní regionu nebo um, bohaté regiony. Což je tedy důležité, že musíme investovat do technologických infrastruktur, do multimodality, samozřejmě eh, do námořní do železnicí, do ekologie. to to je vše velice důležité. Zároveň musíme dát více peněz pro takováto opatření. To je pozitivní, že je tady ta myšlenka alkoholize je zásadní. Nemůžeme být v té logice pouze konkurence, té pouhé konkurence. Protože pokud takto v této logice zůstaneme, tak se vystavíme obrovskému riziku, že navýšíme ten rytmus různých rychlostí, pomocí kterého se Evropa rozvíjí, ještě ho posílíme, který již existuje. A to není dobré pro Evropu ani pro její budoucnost. Já tedy chci, abychom se dívali na ty programy a na veškerá ta opatření, která se pojí s oblastí dopravy způsobem kohezním, z perspektivy a z prismatu soudržnosti. Děkuji, děkuji, pan Toma. La parole est à vous. Máte slovo. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să fac o precizare scurtă. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já myslím, že potřebujeme více času na naše projevy, protože tahle oblast je velmi důležitá. A vaše iniciativy a toto slyšení je rozhodně dobrý nápad. Hovoříme tady o období po roce 2020. A abychom byli konstruktivní, tak musíme vzít v úvahu i rozdíly, pokud jde o stav infrastruktury na východě a na západě Evropy. Strategie pro období po roce 2020 v rámci EU by se měla zaměřit na vylepšování infrastruktury na východě Evropy. A já si myslím, že bychom se měli zaměřit na tři hlavní aspekty. Musíme podporovat pro evropský způsob, tedy evropskou cestu pro budoucí možné členské státy EU, jako je třeba Ukrajina nebo Moldavsko. A musíme dále zajistit, že i státy mimo EU se budou také rozvíjet. A dále musíme také zajistit to, že tyto sousední státy budou mít přístup na evropský trh, pokud jde o obchodní vztahy a investice. Pane Hololej, já mám jednu prozbu. Mohl byste schrnout strategii EU po roce 2020 pro tuto část Evropy, tedy jsou to země na východ od EU a také prosím pro severovýchodní oblast Rumunska? A mám také jednu otázku na pana Daneta. Je možné, aby banka, kterou zastupujete, se zapojila také do výstavby dálnice A8 z Rumunska, která je součástí sítě TNT? Je to možné, aby se banka zapojila? Prosím, minutu 30. Op de eerste... Kamp. Ik ben ontzettend blij dat de... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve bych rád řekl, že jsem na výsost potěšen, že jsou dnes zastoupeny zde národní parlamenty. To velice obohacuje naši diskuzi v Evropském parlamentu. Mám dvě otázky, jednu chci položit, eh, tedy dvě chci položit panu Hololejové, jednu otázku bych rád položil zástupci Evropské investiční banky. Nejdříve otázka na pana Hololeje. Uvedli jste, že 60% CEFu budoucnu bude muset být využíváno ku prospěchu klimati- splnění klimatických cílů v oblasti dopravy. To máte na straně dvě návrhu. E, co tím myslíte, že již nebudeme smět stavět silnice, bude najednou vše zelené? A druhá otázka panu Hololajovi. Neměli bychom se e, silněji zaměřit na špičkové financování, namísto toho, že se zaměřujeme pouze na subvence a podpory. Domnívám se, že Evropská unie doposud eh, se stále ještě příliš eh, soustředí na subvence, podporu, Na místo aby šla spíš cestou úvěru. A ještě otázka na zástupce EIB. Eh, zástupce Rotterdamského přístavu říkal, že vaše úrokové sazby jsou příliš nízké, respektive příliš vysoké a že obchodní banky často mají ještě nižší sazby než vy. Eh, co byste řekl k tomuto komentáři? Děkuji, děkuji pan Van de Kampovi. Eh, děkuji, děkuji, pane zásobce sportovářka. Nemůžeme ignorovat rozpor, který je v těchto politických volbách, o kterých hovoříme, které se týkají dopravních infrastruktur. Jednak tady hovoříme o investicích pro modernizaci infrastruktur a dopravních systémů. Na druhé straně tady máme konkrétní zkušenosti z Portugalska dlouholeté, že tady se blokují veřejné investice, protože není možné dělat veřejné investice právě protože to evropská úroveň zakázala. Údaje Eurostatu ukazují, že veškeré evropské země mají více kilometrů železnic než dálnic. Všechny svým výjimkou jedné země, a to je Portugalsko. Portugalsko je jiná země v Evropě, která má skutečně více zele, silnic než železnic protože zavíraly železnice právě v důsledku úspor a říkalo se, že veřejné investice je něco špatného, také došlo vlastně k zavírání eh, podniků v tomto sektoru a propoštili se pracující. Máme tady ta partnerství veřejného a soukromého eh, sektoru, která vůbec nejsou dobrá, byly naprosto neúspěšné tyto partnerství a pod Portugalsko stále ještě musí dodržovat podmínky, které eh, mu stanovuje Evropská unie a proto musí omezovat ve, veřejné investice. Já tedy říkám, jak bude vypadat uh, situace po roce 2020 bude pravděpodobně ještě míně prostředků, zejména na kohezi, což pravděpodobně zase vede k tomu, že se dostaneme do situace obrovských asymetrií a strukturální forty prostě nemůžou vykompenzovat tyto politiky, které se nyní dělají, tyto politiky omezování veřejných investic. A toto nesmíme ignorovat. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní pan Balcis. La parole est à vous. Uh, thank you, Madam Chairman. Uh, dear colleagues and Mr. Eh, děkuji, milí kolegové. Obracím se zejména na pana Hololaje. Mm, to, jak jsou krásné projekty TNT, o tom můžeme hovořit dlouhé hodiny, ale pokud na ně nebudou peníze, tak jsou i tak odsouzeny k nebytí. V tom smyslu tedy bych se rád vyjádřil k návrhu komise, eh, když mluvíme o tom, kolik bude mít eh, ať už CEF nebo ty jiné zdroje, tak to rozhodně nestačí. 70% nestačí, je třeba to udržet na úrovni 85%, aby ty projekty mohly úspěšně pokračovat. Za druhé, Rail Baltica. Ten má propojit eh, hlavní města tří pobaltských států Finsko a Polsko, ale zcela zvláštně komise se rozhodne financovat 85 v případě Talinu a Ligy, tedy Estonsko, Lotyšsko, ale nikoli Vilnius. Tam najednou nám říká, že si zasloužíme maximálně 70%. S tím nemohu souhlasit. Pokud CEF neuzná, že i Vilnius je součástí celého projektu Rail Baltica a i tam platí přezvenční aspekt, tak to nedává smysl. Chtěl bych slyšet váš názor. Ehm, další věc. Ehm, máme eh, to spolufinancování 30 až 50 z toho fondu soudržnosti. To je sice koncepčně správné, ale i tam by to mělo obnášet z principu 70% a u přeshraničních projektů 85. Vážený pane Hololaji, pokud vám opravdu připadá a záleží na tom, aby Rail Baltica byla něčím pro Evropu významným, tak je třeba to financování udržet. Děkuji vám za vystoupení. Má slovo pan Pisku. Děkuji, paní předsedkyně. Já začnu tím, že se vrátím k otázce, která je podle mě zásadní. A tady musím říci, že Eh, Lyon Turín to není francouzsko-italský projekt, který je financován Evropskou uní. Lyon Turín je zásadní projekt pro celou Evropu, jak z hlediska ekonomického, protože tady mám ekonomickou výměnu mezi severem, jihem a východem, západem a je to také důležité z hlediska ekologického. Já tady připomenu, že znečištění nezná hranic a já vás eh, zajďte si tam do toho údolí a stravte tam, eh, pokud tam strávíte jeden týden, tak budete přesvědčeni o tom, že ten projekt je dobrý. A já eh, musím říct, já jsem francouzský senátor, že chceme, chceme dokončit stavbu toho tunelu rozhodně, tento sun tunel, který jde z Francie do Itálie a chceme to dokončit v rámci té smlouvy mezi Francií a Itálií. A ty, eh, ta stavba byla opět zahájena během roku 2018. Ano, eh, co se týče těch, těch nákladů, to je samozřejmě naše vlastní záležitost, my se tím zabýváme, bychom je rádi trochu stlačili, eh, chceme, aby tam mohlo projíždět více vlaků a víme, že současná infrastruktura dokáže unést eh, trojnásobný objem dopravy. Dále, co se týče toho hodnocení, naše hodnocení Evropské komise a Evropského parlamentu vedlo k tomu, že je třeba eh, podporovat investice do TNT, protože je to efektivní. V tomto kontextu musím říct, že podporuji Evropskou komisi v tom smyslu, že chce dát velkou hodnotu evropských nízkohlíkovým projektům a že chce tedy upřednostnit projekty, které jsou alternativní k silnici, nejenom železnice a také projekty nízkouhlíkové, anebo projekty, které chtějí více intermodality. Samozřejmě je důležité mít eh, ty investice v rámci eh, Evropského investičního fondu, že má být trvalé, trvalý, to je velice důležité. A poslední věc, eh, to je třeba zlepšit koordinace Eh, Evropského investičního fondu s dalšími evropskými programy a zlepšit a zjednodušit to řízení, administrativu, tak aby to vše bylo jednodušší a viditelnější než ty projekty, které jsou takto realizovány. A jak řekl Emmanuel Macron, my chceme mít společnou infrastrukturu, tak abychom mohli, každý by mohl vlastně projíždět celou Evropou a to je myšleno zcela vážně. Děkuji, pan Sanster, kde vás máme? Prosím, máte slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já tady možná trošku budu opakovat to, co říkal kolega z Litvy. Já bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych se vyjádřil k financování dopravní infrastruktury v kontextu příštího víceletého finančního rámce. Samozřejmě, že je dobře, že se další rozpočet zaměří i na CEF. Je to lepší, dobrý nástroj pro zbližování v Evropě a také nám umožňuje se zaměřit na přidanou hodnotu těchto investic pro Evropu. Vzhledem k hospodářským příležitostem, které přeshraniční dopravní projekty vytvářejí, tak dává smysl, aby Unie podporovala realizaci takovýchto projektů. CEF už prokázal to, že je hodnotným eh, nástrojem pro, pro podporu projektů, které by se jinak těžko podporovaly. A v tomto smyslu jsem spokojen s tím, co navrhuje Evropská komise v rámci CEFu, že tedy bude nadále ho podporovat i v dalším programovacím období. Nový eh, rozpočet eh, a převody také z politiky soudržnosti s velkou mírou spolufinancování, to bude taky, také dobrá příležitost. Nové prvky, jako například eh, konkurenceschopnost a nová finanční nástroje, které se zaměří například na mobilitu i pro vojenské, ve vojenské oblasti, to je také dobrý způsob. Bude možná dokončit celou řadu projektů v příštím období. Pokud jde o Baltí, tak tam je velkým projektem eh, Rail Baltica, které propojí Estonsko, Lotyšsko a Litvu a propojí je nejenom s Polskem a Finskem, ale také vytvoří celý nový koridor takže ta evropská přidaná hodnota je tady zjevná u tohoto projektu a proto je třeba ho nadále podporovat. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám. A já jsem se také dal sama na seznam řečníků. Pane Pišku, já s vámi naprosto souhlasím, toto není debata momentálně mezi Lionem a Turínem. To je celková problematika na otázka znečištění je zásadní. Eh, my tedy čekáme na konec tunelu v roce 2026 pravděpodobně a pak se bude zabývat znečištěním. A co tedy uděláme do té doby, než to bude dostavěno? Máte nějakou alternativu? Eh, měli bychom i hned začít jednat proti tomu znečištění, nebo to je otázka veřejného zdraví. Já tady s vámi naprosto souhlasím. A myslím, že se v tom shodujeme. A dále si myslím, že momentálně potřebujeme jakýsi dobrý rozměr pro eh, účinný evropský investiční nástroj, ten fond, eh, tak abychom měli dobré propojení přeshraniční. Musíme lépe propojit naše hranice a tak lépe propojit i regiony. Ovšem ten investiční fond samozřejmě má být účinným evropským nástrojem pro podporu TNT, ale nezapomeňme na to, že fond EFSI, že tady máme fondy strukturálně investiční, například pro eh, kohezní fond a regionální rozvoje, které také mohou hrát důležitou roli pro eh, regiony a podporovat v nich mobilitu. A další věc, já, mně se líbí ten přístup, kdy v, kombinujeme různé způsoby financování, nazývá se to blending, ale pozor, blending by Eh, neměl vést k tomu, že budeme zapomínat na skutečnost, že my potřebujeme skutečně dobrý účinný rozpočet pro to, abychom mohli v této oblasti pokročit. Pokud ho nebudeme mít, no tak ano, můžeme kombinovat nástroje. Pokud se nejdříve kombinovat nástroje a zároveň snižovat rozpočet, nesouhlasím. Proč nesouhlasím? Protože během toho období, který jsme tedy viděli, jsme důležitou část eh, z CEFu uvolněni pro ten takzvaný Junckerův plán, pro ten fond EFSI, Evropský strukturální investiční fond. A když se podíváme na ten Junckerův plán a na tu míru, kolik těch projektů tam bylo pro obs, ob, ob, oblast dopravy, to je pouze 9%. A to je nepřijatelné, takže já chci, aby v příštím programovém období ty peníze toho CEFu šly skutečně do uh, eh, projektu v oblasti dopravy minimálně 20, 30, 40 aby šlo skutečně do projektů dopravních. Já e, již ukončit své vystoupení, protože hovořím příliš dlouho. Takže mm, bylo ponoženo mnoho otázek, pánové, na vaši adresu, ale máte bohužel pouze dvě minuty. Tedy začínáme panem Hololajem. Prosím, máte slovo. Madam Já vám, paní předsedající, velice děkuji a děkuji za tu celou dlouhou řadu otázek. Tady bych mohl e, odpovídat půl hodiny. Bude opravdu obtížné to zvládnout ve dvou minutách. Přesto však synergie. Ano, určitě, i já jsem to zdůrazňoval. Konkrétně, když hovoříme o dopravních projektech, musíme je nahlížet jako součást širšího kontextu a součást projektu digitalizace infrastruktury. Například dekarbonizace a digitalizace, to jsou klíčové prvky zároveň evropské dopravní politiky. S nimi souhlasíme všichni, což zároveň znamená, že i finanční zdroje tyto priority musí eh, zohlednit. Můj dobrý přítel Vim se zmínil o tom 60% podílu projektů, které podporují životní prostředí. Ne, že by všechny byly úplně zelené, to asi by nešlo, ale jde o to, že jakýkoliv projekt, který financujeme, bude obohacovat i tu environmentální stránku. Proto podporujeme například eh, vnitřní říční, tedy evropské, vnitroevropské říční trasy, železné železnici a i oblast služeb, oblast alternativních paliv. Tam podporujeme infrastrukturu pro elektřinu plyn, ale i vodík. A zároveň podporujeme digitalizaci, abychom prokombinovali inteligentní mobilitu s infrastrukturou. Nemůžeme uvažovat po staru a snažíme se toho dosáhnout a tím se man svádí všechno do té synergie, která souvisí i s dekarbonizací. Samozřejmě, že tam máme i ty menší projekty, ale eh, když se podíváme na různé zdroje eh, financí, tak máme Connecting Europe, Horizon, Invest EU, EFSI eh, e a i ty Karimo si měla pravdu, že by tam mohlo být více infrastrukturních projektů v tom FC, ale jeden z důvodů, proč je tam nemáme, že um, doprava byla využívána jako No ale eh, jinak. A nyní už se musí uvažovat novým způsobem. Takže i to je taková překotná a zásadní změna. Co bych k tomu ještě dodal? My budeme schopni té úrovně dosáhnout a zároveň vyvíjet ten tlak, pokud se podaří dosáhnout aspoň toho, o čem hovořím. Nesmíme zapomínat na to, že těch peněz ve srovnání s minulým obdobím je méně. Proto komise přichází s návrhem, který místo toho nabízí určitou míru solidarity. A nemám na mysli tu um, solidaritu klasickém smyslu, ale i solidaritu s čistými přispěvateli. Máme téměř 30% nárůst na oblast dopravy s e, v porovnání s minulým rozpočtem. Proč? Protože to je něco, co Evropan vnímá jako skutečnou evropskou přidanou hodnotu. Avšak nový rozpočet už vypadá jinak. Například ve fondech soudržnosti se to bude utvářet jinak a to spolufinancování i v rámci CEFu bohužel bude jiné. A my chápeme, že ten přeshraniční rozměr, a to nám říkají i dánští kolegové, tam vnáší navýšenou přidanou hodnotu. Proto je tam to spolufinancování jiné a my je odměňujeme v úvazovkách štědřeji. My tedy nezapomínáme na přeshraniční stránku. A pak ještě ta poslední otázka, tam si nemohu odepřít odpověď, totiž litevský kolega, který hovořil o Rail Baltica, to je konkurenceschopný projekt, obsahuje, je jeho součástí, tedy je pět zemí a opravdu bude financovan z dalšího CEFu. O tom není pochyb. Zároveň ale je třeba, aby ten projekt se opravdu pohnul ku předy. A o Vilniusu, no to bychom mohli hovořit déle, ale když se podíváme na to, jak nejlépe využít peněz daňových poplatníků, tak se to musí dít optimálním způsobem. Určitě se tam dá i využít jiné typy financování, aby se vše e, podařilo. Děkuji. A vy jste skutečně využil řečnickou dobu a nyní pan Simpson. Pane Simpson, máte slovo. Well, I'm já naštěstí tedy pro mě tady moc otázek nebylo, takže beru to tak, že všichni podporují námořní dálnice a těším se na ten obrovský přítok peněz a na ten, to navýšení v počtu projektů. Ale byla tady jedna věc, kterou zmínil řecký kolega a která je důležitá, a sice okrajové regiony, periferie, protože právě ty nejsou zahrnuty do té mapy těch základních sítí. A to je problém. Je to problém pro mě i protože se zabývám krátkými uh, trasami na moři. A proto v mém plánu konkrétně hovořím o těch periferiích, tedy o řeckých ostrovech a o kanárských ostrovech a o Malorce, Ibize ve Španělsku a vzhledem k Brexitu tady je i ostrov Irsko, který se stane periferií okrajovým regionem, takže se musíme zabývat tím, jakým způsobem bychom je mohli zahrnout do sítí TNT. Jeden finský kolega v minulém panelu hovořil o tom, že Finsko má problém se zamrzáním Baltu ano, my budeme nadále investovat naše finanční prostředky i do ledoborců. A musím říct, že já se snažím na Samozřejmě, že pro mě bylo třeba těžké přesvědčovat kyperského ministra o tom, že potřebujeme investovat do ledoborců, ale nakonec se to podařilo. A samozřejmě je třeba, abychom mohli mít splavný tedy uh, Balt, tak musíme vzít velmi vážně i to téma splavnosti na severu, v severní části Baltu. Já se omlouvám eh, kolegům z Evropského parlamentu, ale vy z národních parlamentů, to všechno, co rozhodujete, to, co se tady rozhoduje v Evropské unii, o tom rozhodují vaše vlády, takže vy musíte sehnat, sehrát velmi důležitou roli a lobovat své vlády ohledně toho, co vy chcete. Musíte se zasadit o to, aby vaše vlády dali více uh, peněz na například námořní dálnice. Musíte jim to říci. Ono je hezké jezdit sem a tam, tady, tady nám budete vyprávět o svých prioritách, ale potom, když doma nepodpoříte ta svá slova konkrétními činy, tak to k ničemu nebude. Takže prosím, podpořte komisi při vyjednávání o rozpočtu. Protože ona bojuje s radou, takže prosím, prosím, prosím, pěšte za vašimi ministry, za vaší vládou a podporujte za A tedy námořní dálnice, ale za B všechny koridory. Děkuji mnohokrát panu Simpsonovi. Takže my tak, eh, podporujte nejenom komisi, ale také Evropský parlament, neboť se vyjednává mezi Evropským parlamentem a radou o rozpočtu. Takže, pane Simpsone, vy se mnou souhlasíte? Ano, ano. Výborně. Budeme pokračovat. A Slovo má pan Dinet. Děkuji. Pouze zkratkově relevantní záležitosti, které se týkaly bank, pan Mar, malé projekty. Ano, nás malé projekty rovněž zajímají. Máme i takový produkt, který agreguje malé projekty do větších úvěrových objemů. Je to úspěšné například v oblasti bezpečnosti na silnicích tam ty programy běží, pan Toma, Rumunsko a osmička. E, pokud obdržíme žádost o spolufinancování od členského státu, zvážíme to podle technických kritérií a způsobilosti, to posoudíme, takže se na vás mohu pouze obrátit. Podejte to, požádejte si o to. Pak e, úvěrové sazby. My je nenastavujeme, my si sami půjčujeme na mezinárodních finančních trzích a to je náš náklad. E, náš obchodní model to je trojité Ačko, finanční instituce, můžeme si půjčit stejně levně jako kdokoliv z těch nejlepších, ale tím, že jsme v podstatě um, veřejnoprávní instituce, tak my na tom pak dodatečně nevyděláváme a prostě my můžeme pak půjčovat i dlouhodoběji a za to, za co si půjčíme, půjčíme jiným. A pak Junckerův plán. Tam hlavně se stimuloval soukromý sektor, o to tam šlo, aby soukromá odvětví investovala do ekonomiky. Velká část však je financována veřejným sektorem. Pokud si přejeme větší podíl takovýchto nástrojů typu, typu toho Junckerova nástroje EFSI, tak musíme zavést do plánu financování podobné modely. Děkuji panu Dinetovi a můžete zatleskat panu Holadavi, panu Simcovi a panu Dinetovi. Děkuji vám mnohokrát, že jste zavítali mezi nás, že jste odpověděli na otázky a říkám vám brzy nashledanou. Velice brzy budeme mít příležitost dále diskutovat eh, a rozvíjet tuto debatu, neboť debata o rozpočtu teprve právě začíná. A nyní zde uvítáme, pokud zde je již, pana Ettingera. Prosím tedy pana Ettingera, aby se připojil k nám. Děkuji vám mnohokrát. fine? Monsieur Ettinger, bonsoir, bienvenue dans notre... Večer, pane Ettingere, vítejte v našem výboru. My jsme si vás přáli pozvat na krátkou uh, výměnu názorů vás, jakožto pana komisaře, který odpovídá za rozpočet Evropské unie. Náš výbor je výbor pro dopravu a tento výbor je velmi odhodlán, co se týče získání adekvátních finančních prostředků pro realizaci politik TNT. My máme program CEFu, který není aktualizován, o tom jsme právě hovořili, jde o posílení propojení mezi hlavní sítí a komplexní sítí a samozřejmě je tady velká výzva, musíme snížit emise CO2 a zároveň také dokončit sítě v eh, periferních zónách, pár mě jsme také hovořili o tom, jak vypadají politiky dá- námořních dálnic a také umování mobilita a také je důležitá interoperabilita mezi evropskými systémy řízení železniční dopravy. Moc jsme nehovořili o jednotném evropském nebi, zejména o dokončení systému eh, řízení eh, letecké dopravy digitálního, ale to se rovněž samozřejmě týká celkové otázky investicí. My tedy, pane Ettingere, s netrpělivostí očekáváme vaše sdělení, vaše vizi oblasti dopravy, o tom, jak chcete pokročit s evropskými infrastrukturami a jaké evropské peníze jste schopni uvolnit pro to, abyste mohli podpořit tuto oblast po roce 2002. Já vím, že vyjednávání o rozpočtu členskými státy není jednoduché. Takže prosím, máte slovo na 10 minut, pane Tingere. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, poslanci z Evropského parlamentu a z národních parlamentů. Vážené dámy a pánové, vaše konference přichází ve vhodný okamžik. Přichází v době, kdy začínáme hovořit o rozpočtovém rámci, o finančních nástrojích Evropy pro příští desetiletí. Evropa byla a je kontinent volného pohybu. Vzpomínám si, že poté, co Německo zahájilo a ztratilo druhou světovou válku, vzpomínám si tehdy byly veškeré mosty na Rýně zničeny. A dnes mezi Strasburkem a Kélem dokonce jezdí tramvaj eh, v čtvrthodinovém taktu to, to bylo vlastně hraniční země a nyní mezi Saskem, Šleskem, Polskem, mezi Zhořelcem, ta řeka studené války je nyní řeka, která propojuje, neboť na této řece je mnoho mostů. Mosty propojují regiony, města, členské státy, a proto je důležité, abychom nadále budovali účinnou infrastrukturu. To má zásadní význam účinnou a výkonnou infrastrukturu. Jde o silnici, železnici, o vodní cesty, o energie a také o digitální infrastrukturu. V evropském rozpočtu chceme mít naplánovány programy tam, kde Evropa přináší skutečnou přidanou hodnotu, kde je důležité koordinovat plánování na evropské úrovni, financovat ten projekt kdy je to z, evropského, z evropské úrovně lepší a vhodnější, než kdybychom to řešili pomocí jednotlivých akcí 28 či 27 členských států. A navíc Evropa má jednotný vnitřní trh, svoboda pohybu osob, zboží, statku existuje. Tyto svobody se doplňují a my jakožto spotřebitelé, jakožto producenti, žijeme v celém vnitřním trhu. Máme zeleninu, ovoce, nápoje, přístroje do domácnosti, oblečení. A ty nakupujeme na celém vnitřním trhu a využíváme je na celém vnitřním trhu. Jistě budeme muset do detailu hovořit o otázce, jak můžeme dopravu optimo, zoptimalizovat, vytvářet eh, synergetické efekty, jak se můžeme vyhnout zbytečné dopravě. Například to, že lidé budou pracovat, žít a mít volnočasové aktivity v jedné čtvrti, v jedné části města. A navzdory tomu se domnívám, že lidé si i nastále přejí mít svobodu, aby mohli se odebrat či odcestovat tam, kde se jim to líbí a sami si rozhodovat, co si kde nakoupí. Proto nám se nebude snižovat potřeba infrastruktury. Je třeba dodržovat, udržovat infrastrukturu a dále ji budovat. A to bude i nadále klíčové. TNT. Transevropské dopravní sítě, doprava osob, statku a zboží je velice inteligentní koncepce. Chytrá Máme tu základní síť, tu hlavní síť, tu chceme mít dobudováno do roku 2030 a pak máme onu komplexní síť. Ta má být hotová do roku 2050. Pomocí našeho víceletého rozpočtového rámce jsme předložili návrhy, jak má vypadat v příštím desetiletím další rozvíjení hlavní sítě. Poučili jsme se z minulých let o míra, například v oblasti míry spolufinancování máme nové zkušenosti. Uložili jsme se také v oblasti koordinace na evropské úrovni. Veškeré strategické sítě mají své koordinátory. Toto vše prochází nejenom členské státy a členskými státy a regiony, ale e, vlastně spojuje regiony členské státy a evropskou úroveň. Toto je náš způsob plánování. Před více než 20 lety jsme tady měli průmyslovou akci Rotterdam, Osu, Rotterdam, Amsterdam, Rýn, Rur, Nekar, Bazilej, Alpy, Švýcarsko až Janov, pak se to rozdělovalo na Milán a Turín. Před 20 lety se to skoordinovalo, ty plány, bohužel úřadům v těch zemí, v té zemi, která jim domovem se nepodařilo včas eh, obdržet veškerá povolení šv- jedině Švýcaři jsou hotovi. 6 gotarský tunel, 60 mm, 12 miliard eur, hotovo, dostavěno. Kdo není hotov, kdo nedostavil? Německo. O Itálii dnes nic říkat nebudu. Což znamená, že je zásadně důležité, abychom koordinovali samotné plánování, to, jak budou vedeny ty trasy. A musíme také koordinovat schvalovací postupy, tak, abychom vše prováděli současně, abychom současně budovali, stavěli infrastrukturu a současně je byli schopni uvést v provoz. Proto evropská koordinace, to propojení plánovacích úřadů a evropské spolufinancování. Proto jsme naplánovali, že nástroj CEF v příštím desetiletí navzdory té mezeře eh, v rozpočtu, která vznikne po Brexitu, nebude škrtán. Návrh komise eh, plánuje velice dobré, středně dobré eh, vybavení financemi právě pro nástroj CEF, jak pro silnici, tak pro železnici, také pro energetiku a pro digitální oblast. Já bych vám mohl s mnoho jednání, které vedu s vládami evropských zemí, Mohu vám říci, jak důležité je pro vlády to, aby existovaly přeshraniční infrastruktury. Dva příklady. Rail Baltica mezi Finskem, Estonskem, Lotyšskem, Litvou a Polskem. Mezi těmito zeměmi není infrastruktura ještě tak dobrá, jak by to bylo důležité pro osoby, pro občany, které, kteří žijí v tomto regionu neboť Rail Baltic, ale také ani jedné síť plynovodů, odpojení těchto regionů od ruské sítě eh, s elektřinou. Toto vše je důležité, to jsou strategické infrastruktury, které nemůžeme neustále odkládat, odkládat. Ne, je třeba je zrealizovat během příštího desetiletí a dále téma propojení severu Německa a Dánska. Nebo Brennerský základní tunel, Itálie, Jižní Tyrolsko, Tyrolsko, Rakousko a nepřímo také Německo. A proto musím říct, že my jsme si ty projekty z velké míry již stanovili, eh, skoordinovali jsme to s členskými státy, doledili s, s členskými státy ty projekty a nyní jde o spolufinancování z evropského rozpočtu. Toto vše vytváří evropskou přidanou hodnotu vedle nástroje pro podporení Evropu, toho CEFu, opětovně navrhujeme, aby z kohezních programů určitá pevná částka byla vyhrazena pro další financování této oblasti. Jde o 27 členských států Evropy a jde také o více. Doprava na železnici a silnici je ze své vlastní povahy kontinentální. To znamená, patří tam i Švýcarsko a západní Balkán. A západní Balkán, Srbsko, Černá hora, Makedonie, Albánie, Kosovo pravděpodobně budou členy Evropské unie, Bosna, Hercegovina také. A proto bychom již nyní předem měli vytvářet patřičnou infrastrukturu, abychom již nyní připravovali příští vnitřní trh a příští možnou svobodu pohybu. A synergetické efekty mezi rakouském, slovinském, chorvatském, bulharském a řeckém a kandidátskými zeměmi je třeba vytvářet. Jde o synergetický efekt, jde o propojení různých způsobů dopravy, silnice, železnice, jde o energetické sítě. A jde o to, abychom to vše zrealizovali tak, aby to chránilo hra naši, naši krajinu, abychom ji příliš nezatěžovali dopravou a tak jde o optimalizaci dopravních toků, jde tedy o digitalizaci řízení dopravy. Autonomní řízení, platuning, nákladní automobily v konvojích. Toto vše ale musíme zavádět v našich zemích současně. To samozřejmě velice souvisí s tématem politika spektra, udělování, spektr, eh, udělování spektrových kmitočtových pásem a 5G, moderní komunikační síť páté generace. U všech těchto tématů Evropa se nemůže nechat roztříštit do 27 fragmentů. Musí jednat evropsky a kontinentálně a takto se koordinovat a Švýcarsko, Západní Balkán a dokonce i Ruská federace a Ukrajina by do toho měly být zapojeny. Navzdory sankcím každý den stovky kamionů odjíždí z Petersburgu, z Petrohradu do Kolína a z Amsterdamu a Rotterdamu do Kieva. A pomocí nástroje CEF, pomocí Invest EU, pomocí kohezních fondů a pomocí našich již stanovených projektů TNT máme přehled, či vytvořili jsme přehled o tom, co je třeba vše dokončit během příštích let. Dvě myšlenky na závěr. Měli bychom zohlednit strategické rozvíjení infrastruktury v Evropě a nesmíme toto rozvíjení v Evropě přenechat pouze Číňanům. Heslo Hedvábná stezka. A naše strategické infrastruktury bychom neměli prodávat. Neměli bychom kvůli tomu, že máme rozpočtové potíže prodávat infrastruktury, silnice, energetické, energetické infrastruktury, ne Evropanům. I přístavy bychom si měli ve velké míře ponechat. Jedná se, o, jedná se vlastně o svrchovanost naši v oblasti mobility. Jde o to, abychom zachovali tu naši zásadu, výsadu, rozhodování zde v parlamentu i jinde. Proto si myslím, že konference typu 6 plus 1 jsou nebezpečné. Nebezpečné. Nechceme hrát hru jiných. A poslední bod. Pokud eh, pohledneme na téma Rail Baltica a z oblasti plánování to chceme posunout až do oblasti zadávání zakázek, v tomto případě potřebujeme mít jasnost, jasný překlad o způsobu financování v příštím desetiletí. Čím dříve, tím lépe. Proto prosím všechny v tomto parlamentu, aby podpořili moc žádost v tom, že bych chtěl mít ten víceletý eh, za rámec pro léta 2021 až 2027 dokončený ještě před evropskými volbami, protože pokud se nám ho nedo, nepodaří dokončit před evropskými volbami, tak budeme mít jasnost příliš pozdě, až v prosinci 2020 a nebude jasno, jaké peníze pro, to, pro co budou přiděleny. Nebude možné vypisovat veřejné doch- zakázky, nebudeme možné do- nasmlouvávat dohody o financování, ztratíme čas. Téma strategické infrastruktury je jeden z nejlepších případů, kdy příprava rozpočtu před evropskou volbou je jasnou výhodou. A to, abychom to schválení neustále oddalovali, tak to je jasná nevýhoda pro volnost pohybu osob, zboží a statků v Evropě. A poslední bod. Právě nyní s ohledem na aktuální debatu, která probíhá v současných dnech. Domnívám se, že bychom naše vnější hranice měli kontrolovat tak, abychom věděli, kdo k nám přichází, a naše vnitřní hranice, tam by měla panovat opět plná svoboda pohybu. Měli bychom ji obnovit. Pokud se podíváme na vnitřní hranice členských států a pokud tyto hranice stále více budeme národně a regionálně kontrolovat, tak nám nepomůže ani ta nejlepší dopravní infrastruktura. Budeme mít dopravní zácpy, neboť kontrolní orgány nebudou z to velice tak rychle Eh, kontrolovat zboží v kamionech a osoby v autech. Já mám velké obavy o další rozvíjení té debaty, jak se, tedy, jakým způsobem se bude dále vyvíjet debata v Bavorsku, v Německu, v Rakousku a dalších zemích eh, o tomto tématu. Já si pamatuju z doby, když jsem byl mlad, jak jsem cestoval eh, mezi Německem, Bádemským Wittenbergem a dnes mezi Alsaskem a Bádemským Wittenbergem máme svobodu pohybu, nikdo nás nekontroluje. Eh, potřebujeme tedy vnitřní svobodu pohybu, výkonné infrastruktury, aby tak, abychom měli eh, dovoz eh, zboží just in time, aby se nestrácel čas a kontroly na vnějších hranicích. Podle mě je to levnější, efektivnější a lepší pro kvalitu života. Děkuji vám mnohokrát. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát panu komisaři. S velkým pojďme potěšení jsme vám naslouchali v tom smyslu, že rozpočet pro nástroj CEF nebude seškrtán, nebude omezen. Ale navzdory tomu eh, jsou zde otázky na vás, pane Tingere. Nejdříve dám slovo panu Prantovi. Prosím, máte slovo, máte jednu minutu. Okay, great. Først og fremmest mange tak til vores dygtige og kompetente formand for god møde. Děkuji. Děkuji. Děkuji naši eh, skvělé kompetentní předsedající, která to tak zorganizuje, že každý dostává slovo. Já vám děkuji, pane komisaři, za opravdu zajímavou přednášku a i za ten, tu dějinou perspektivu a jak to vidíte do budoucna. Já, co by Dán, s velikým potěšením poslouchám, že musíme držet pospolu a že nesmíme ani se zbavovat infrastruktury a odprodávat ji neevropanům. Musíme si zároveň nastavit těžiště eh, té evropské infrastruktury. Poslechl jsem si už i vaše předchozí příspěvky. I Brian Simpson zdůrazňuje, že tady mají velký díl odpovědnosti právě členské státy. A já bych si rád připtal na něco, co zatím je trochu na okraji pozornosti. Ono, my chceme, aby se ty projekty rozběhly, ale zároveň je na nás, když se rozjedeme do svých domovů, abychom působili i doma. Naše unijní rozpočtová disciplína má svá pravidla, ale zároveň i ty projekty musí být disciplinované a zároveň si musíme uvědomit, jak je tam obrovský potenciál. Tvorba pracovních míst, ochrana klimatu, eh, lepší pohyb, ať už osob nebo zboží. A s tím vědomím musíme svým státům prezentovat tyto projekty jako obrovskou úsporu do budoucna. A e, vysvětlit jim, že nejstojí za to e, je odprodávat Číně. Děkuji, krásně jste držel jednu minutu a nyní má slovo pan Marinesku. Opět na jednu minutu, prosím. Komiš... Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, děkuji mnohokrát za vaše úsilí. My víme, že jste v obtížné pozici, musíte přesvědčit ostatní členské státy, aby věnovali více peněz, ale abychom řekli, že CEF má štědrý rozpočet, to už je možná trošku moc. Chci připomenout, že v roce 2011 byl návrh komise 50 miliard se s konstantními stejnými cenami. To znamená, řekněme, 54 miliard. A teď je to 42. To znamená, po sedmi letech je to méně než to bylo v roce, v roce 2011. Tehdy Cameron snížil rozpočet a největší snížení bylo právě v oblasti dopravy. Teď je to 42 miliard. Takže dobře. Je to více, než to bylo teď, ale myslím si, že to nestačí, když vezmeme v úvahu veškeré investiční potřeby v oblasti infrastruktury. A mám jednu otázku krátkou, 6,2 miliardy. To je část toho navýšení, řekněme, v porovnání s minulým obdobím. Je to ta vojenská mobilita, ale v nařízení k tomu nejsou žádná pravidla. Takže teď čekáte, že my vytvoříme ta pravidla, protože jinak to bude jenom pro armádu, ne pro CEF. Takže prozatím vůbec to není jasné co s těmi penězi vlastně máme dělat. My samozřejmě přines, při, předložíme příslušný návrh. A za druhé, obecně, ve všech horizontálních nařízeních navrhujete jako komise celou řadu prováděcích aktů. Ne aktů přenesené pravomoci. A je tam také řada obecných připomínek přímo v samotném textu nařízení. Co to znamená? že komise chce si vzít v úvahu eh, tady na starosti veškeré projekty, aby tam hrála hlavní roli a nemusela brát v úvahu parlament? To si myslím, že by bylo potom velmi obtížné veškeré tyto uh, předpisy dojednat ještě před volbami. Děkuji panu Maneskovi a nyní má slovo pan Kamaterol na jednu minutu. Já pýtám, ty provlepete s tou Děkuji. Pane komisaři, jak vidíte situaci v rozpočtu z pohledu zacházení s problémy v migrační oblasti. Bude to tak jako nyní, anebo by se tam dalo udělat více? La parole est à vous. Děkuji, paní Meissner. Děkuji, pane komisaři Oettingere jako vždy velice evropanský projev z vaší strany, to mi dělá radost. Já mám jednu otázku. Hovoříte o tom, že se v SEFu nebude krátit. Jste si jist, že takto budou k tomu přistupovat i členské státy. Minule tomu tak taky bylo, parlament vás podpořit, ale členské státy na to šly jinak. A nyní digitalizace a já se ale ptám z toho eh, seznamu vypadly vnitřní, vnitroevropské říční toky a jinak, jak budete ty projekty financovat, o nich jste hovořili. No, ale pokud je vous. Nyní pan Kramer. Já vám děkuji za eh, vaše úvodní slova. Jenom chtěl jsem eh, poznamenat, že hranicí eh, za studené války bylo spíš Labe a nikoli hranice na Odře a Nise. Ale vy zde hovoříte o důležitých záležitých. Za evropské peníze už máme nádhernou železnici elektrifikovanou z Krakova přes Vroclav až ke hranicím, ale Němcům se to povedlo pouze do Chotěcbuze a pak e, se tam už e, přestalo s vlakovou dopravou, protože už se to nevyplácí, protože ono to po dálnici trvá e, dva, dvě a půl hodiny a vlakem pět. Eh, ono to je pouhých 100 milionů, jinak investujeme miliardy. Proč se na to ty peníze nenajdou? A pak eh, zmiňujete Kel, a Strasburg. No to je nádhera, ale Freiburg s Kolmarem tam eh, byl zničen most a pořád se s tím nic neděje. Ve čtvrtém balíčku máme One Stop Shop, tam je to, eh, mil, jsou to dvě milio, dva miliony, to byl obrovský úspěch, proč se to škrtlo ehm, a poslední záležitost, já vás podporuji, že by se vše mělo dotáhnout před volbami do konce. Madame Aya Sender pour une minute. Je paní Aya Sender na jednu minutu. Gracias, presidenta. si bienvenido, señor No, děkuji. Vítám vás, pane komisaři. Já zde mám následovnou věc. Jaké máme možnosti v oblasti inovace? Já vím, že ti žádost je vždy velká. Evropské infrastruktury už určité máme, ale nebylo by dobré si nastavit nějaké zlaté pravidlo k financování, tak, abychom tím spolufinancováním příliš nezatěžovali rozpočty členských států? Pak druhá věc. Členské státy by měly podpořit i eh, ten evropský aspekt eh, té dopravní propojenosti ale jak bychom mohli přepracovat evropský semestr z pohledu závazku naplňovat či případně dotahovat dokonce celoevropskou eh, infrastrukturu. Jak bychom mohli jinými slovy členské státy donutit k tomu, aby opravdu plnili svůj evropský úkol? Děkuji. Jako poslední paní Delmonte, máte slovo na jednu minutu. Děkuji, pane komisaři, vítejte u nás. Já bych se rád, ráda vyjádřila k Balkánu. Sám jste zdůrazňoval, jak je to důležitá součást Evropy a jak je důležité prokombinovávat různé zdroje financování a zároveň i integrovat tento region. Uh, ve vztahu k čínským investicím tedy. Chtěla jsem se zeptat, zda je komisi známo, do jaké míry a o jak velkém objemu financování zde hovoříme, či jak se to dá považovat do jaké míry za skutečné investice a zda eh, hovoříme opravdu o infrastruktuře. Náš výbor se navíc zabývá cestovním ruchem. Máme i usnesení k vývoji cestovního ruchu a možná by se tam mohlo i uvažovat k rozpočtové linii, jak se na to dívat. Děkuji. Tedy základní otázky, otázky vlastního rozpočtu. Již anticipujete toto, že Pravděpodobně ten rozpočet, který bude, tak bude příliš nízký, vzhledem k výzvám, kterým bude Evropská unie čeli? Zvažujete to? A hovoříte o tom členskými státy. A jak vypadá poměr sil? Které země chtějí mít větší rozpočet a které spíše by si přáli, aby se ten rozpočet eh, nenavyšoval, neboť poměr sil je důležitý. A poslední věc, eh, jak hodláte, co se týče nového nasměrování rozpočtu, čili těm výzvám, které máme v oblasti dopravy? Nemůžeme předtím zavírat oči. Dopad na klimatické změny. Tady si myslím, že velmi urychlujeme tu dynamiku. A druhá věc, to je digitální revoluce. Digitální obraz naprosto zvrátí, nebo naprosto tím já způsobem změní, zásadním způsobem změní naši dobu, naši dopravu, autonomní vozy, ale nejenom. Digitální revoluce bude všude zítra, všude a neustále. Děkuji. Eva, pane Ettingere, na to, že, za to, že nám zodpovíde otázky. A máte tedy 10 či 7 minut, proto abychom respektovali i tlumočníky, kteří nás pak budou muset opustit. Děkuji. Moje úloha spočívá zejména v tom, abych přišel s návrhem rozpočtu, který bude ambiciozní, ale také realistický. Když v tomto parlamentu z tohoto sálu půjdu, přejdu do výboru pro zemědělství, všichni řeknou, že nechtějí škrty, ale více peněz pro zemědělství. Když půjdu eh, do výboru pro výzkum, tak všichni budou chtít, abych navýšil peníze na program Hora, Horizont. Ve výboru pro sociální záležitosti bude celá řada nápadů, ve výboru pro vzdělávání stejně. A pokud pak půjdu na radu a řeknu tam, některé členské státy mi řeknou, my chceme maximálně 1% jako strop. To je kvadratura kruhu. A proto, co se týče rozpočtového rámce komise, prostě nikdo s tím nebude zcela šťasten. To... Ani já nejsem příliš šťasten. Protože já jsem uprostřed všech těch nešťastných. A nikdo nemůže říci, že náš návrh je zcela nespravedlivý. Není tomu tak. On se snaží z omezených zdrojů udělat něco, co možná nejlepšího. E, já si doufám, že když budeme mít dobré argumenty, tak se nám podaří navýšit ten strop trošku nad 1%. Parlament navrhuje 1,23, 1,23 myslím. A jedna věc je jasná, vy ve výboru pro dopravu máte dobré argumenty. rozpočet, evropský rozpočet, nedostačí na to, abychom financovali naše infrastruktury, nějaký obchvat, obce není zás, věcí CEFu ani kohez. Může být, eh, jsou věci nějakého kohezního programu, ale primárně je to regionální úkol. Nebo elektrifikace železnice, tratě, která není přeshraničně primárně úkolem toho místního dopravce. Buď je to místní železniční podnik, může to být také národní vláda. V případě mnoha témat vědí také poslanci přímo na místě mnohem lépe, co je prosaditelné, co bude přijatelné. My tady v Bruselu či ve Štrasburku nemůžeme určovat veškerou dopravní infrastrukturu, nebo jsme částečně příliš daleko od toho místa, tak aby to neodpovídalo zásadě subsidiarity. Evropský semestr. A já si myslím, že ta myšlenka je velice dobrá. Jedna věc je jasná. Pokud region či členský stát chceme posílit, pokud chceme investovat do pracovních míst či je podnítit, tak vede daňové politiky, vede kvality škol a vysokých škol, hraje zásadní roli právě také infrastruktura. A samozřejmě se k tomu přidává pracovní trh. A proto si dokážu představit, že v ve specifických doporučeních pro jednotlivé země silněji než dříve zohledníme také doporučení pro oblast infrastruktury tak budeme očekávat, že konkrétní členský stát společně s námi pak přijme tyto návrhy v oblasti infrastruktury a pak je bude spolufinancovat. Padla jste otázka, která se týkala operativního řízení. Vedení. Já si myslím, že když máme projekt, který je financován, tak to sleduje zejména DG Move. Je zde přítomen pan generální ředitel za to odpovídá moje kolegyně Bulč eh, ze sboru komisařů spora rozpočtovou, za rozpočtovou kontrolu zase odpovídám já. A za stanovení priorit do roku 2050 tady je hlavní parlament. Tedy z operativního hlediska komise a národní vlády, či vláda, ale strategicky zásadní rozhodnutí, stanovení priorit tady první řadě je to parlament, či parlamenty členských zemí, tedy Evropský parlament a národní parlamenty, evropští poslanci a národní poslanci, soukromé financování. Nemám proti němu nic, pouze často musím konstatovat, že soukromé financování je nakonec dražší než veřejné financování. Tady i v Německu musím říci, že si to eh, politici často zastírají, tuto skutečnost. Protože pokud přichází tedy privátní sektor a dává své dovednosti, inženýrskou kompetenci, tak je to dobré. A pokud přichází pouze s penězi a chtějí je rozmnožit, no tak samozřejmě jejich výnos, to je přesně to, o co se to prodraží, eh, pokud to porovnáme s přímým financováním, které by šlo přímo z veřejných peněz. Migrace cesta souvisí s dnešním dnem pouze nepřímo. Prostředky pro podporu členských států, kterých se migrace týká nejvíce, to je tedy Bulharsko, Řecko, Malta, Kypr, Itálie, Španělsko. Pokud by tedy došlo vůbec k tomu, v nejhorším případě i Polsko, a tady mám na mysli Ukrajinu. Tady pak v takovém případě je potřeba, abychom navýšili pomoc těmto státům, neboť si myslím, že to je nutné opatření solidarity. Nebo co? Co oni dělají ve Středomoří, tyto státy? tak pro, na ně je to z finančního a technického hlediska moc. To prostě po nich nemůžeme chtít. Proto musíme navýšit prostředky pro migraci a také pro Frontex, což je naše agentura. Navýšíme je tedy v příštím programovém období. A to jas, značným způsobem. A dále, ty miliardy pro tu vojenskou mobilitu. Tam jde o to, že pokud v Evropě, v naší obrovské unii, chceme transplantovat přístroje vojenské, tak je chceme momentálně přepravovat rychleji než dříve, abychom, abychom byli rychlejší a schopni akce pro případ, který doufám nikdy nenastane. Ale já jsem přesvědčen, že most přes řeku, který může unést 60 tun, v dobách míru, a já doufám, že je budeme mít navždy, může unést také kamiony, osobní automobily a řidiče. Nedovedu si představit, že by se most stavěl pouze pro případ války a v době míru, že by ten most eh, byl zablokován či další infrastruktura. Proto jde o to, abychom pomocí eh, chytrých směrnic ty investice, které půjdou do vojenské infrastruktury, dokázali propojit s celá čistě civilními infrastrukturami. Děkuji mnohokrát. Pane Ettingere, děkuji vám jménem Výboru pro dopravu za čas, který jste si na nás vyhradil. Děkuji, že jste nás poctil tím vaší návštěvou a vašimi informacemi. Já jsem přesvědčena o tom, že máme dobrou spolupráci, vy a náš výbor a také náš parlament a že budeme mít dobrou spolupráci také s vámi, s národními poslanci, tak, abychom dosáhli našich cílů. Děkuji vám mnohokrát eh, musíte si zachovat svou odhodlanost, protože to nebudou jednoduchá vyjednávání. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji. Thank you. Great. Alors, mes chers collègues... Vážení kolegové, eh, musím vám říci, že bylo to krátké, bylo to rychlé. Takže poku- prosím, naslouchejte mi. Ještě máme asi dvě minuty. Chci vám pouze sdělit, že Vidíte, jaké vám, jak vypadají ty rozpočtové výzvy a my vás potřebujeme. Je třeba, abyste vy u vás doma ve svých členských státech se snažili tuto věc zásadním způsobem prosazovat, tak jako se o to stačím, snažíme my zde v Evropském parlamentu. Já vás pouze ujišťuji, že výbor pro dopravu Evropského parlamentu je více než odhodlán aby se zajistily adekvátní finanční prostředky pro to, abychom i nadále mohli eh, pokračovat s realizací TNT, abychom měli mechanismus CEF, eh, který byl na výši veškerých výzev, abychom zajistili to, že to, co vše děláte vy ve vašich zeměch, bylo dobře zrealizováno. A my máme hlavní cíl, a to je vlastně zajistit mobilitu každodenním životě občanů. Takto jednoduchý je náš cíl. Samozřejmě nezapomínáme ani i na zboží. Zboží je také důležité, transportuje se lidmi pro lidmi. A nesmíme zastavit inovace, nebo digitální oblast to bude úžasný nástroj pro to, abychom mohli vytvářet již řešení, která možná existují, ale budou se ještě zjednodušovat. A každý z vás ve své vlastní zemi byste měli dbát i na výměnu osvědčených metod. Dnes jsme v Evropském parlamentu, takže my jsme vás pozvali nyní k nám a vy byste opět zase mohli pozvat nás k vám do vašeho parlamentu, tak abychom zajistili to, aby naše výměna názorů pokračovala i dál. Děkuji vám mnohokrát za toto velice vlodné odpoledne a musím říci, že dveře našeho výboru pro dopravu v Evropském parlamentu vám budou vždy otevřeny. Já doufám, že se budeme moci v budoucnu setkávat i více než dvakrát za rok, abychom si hovořili o aktuálním stavu v oblasti dopravy, koheze dalších otázek. Děkuji vám mnohokrát, děkuji mnohokrát také tlumočníkům a já vám přeji mnoho odvahy a odhodlanosti pro to, abychom si dokázali zajištit rozpočet pro naši oblast dopravy takový, jaký je potřeba. Děkuji ještě jednou mnohokrát všem.